cílem, aby tyto sankce mohly být jednoho dne zrušeny, ale proto je, je třeba, aby Rusko učinilo odpovídající kroky. A tyto kroky skutečně musí učinit Rusko. My uděláme vše proto, abychom neuzavírali kanály pro dialog, ale skutečně nyní je to na Rusku, aby se pohlo. Pokud by došlo k dalšímu zhoršování situace, tak je samozřejmě nutné, abychom my dále zvážili další možné sankce. Druhá věc, o které bych rád hovořil, je toto. Jak možná víte, pan předseda Juncker mě nepověřil úkolem, abych do podzimu příštího roku předložil návrh pro přepracování či nové nasměřování evropské politiky sousedství. Zde je zcela jasné, že potřebujeme jisté změny v orientaci. Ta práce na tom již začala a zde je důležité, abychom si zachovali komplexní pohled na celou politiku. Je jasné, že pokud eh, se podíváme na těch 16 sousedských zemích od Běloruska až po Maroko, tak eh, je jasné, že tady máme jakýsi deštník zásad, pravidel, pokynů, A my ovšem potřebujeme řešení šité na míru každému našemu jednotlivému sousedovi. A to proto, že e, oni různým způsobem hledí na politiku partnerství se Evropskou unii. Některé e, země by se rádi staly členy, jiné země si přejí zůstat spíše vzdálenější a pak jsou zde země, které z důvodu vnitřních krizích ještě vůbec nemohly přemýšlet o tom, jak chtějí směřovat svou politiku sousedství s EU. Druhá věc, je důležité, abychom se soustředili také na naše evropské zájmy, které jsou pro nás důležité, a to je samozřejmě v první řadě bezpečnost a prosperita a dále perspektiva pro obyvatele těchto regionů, ale také snížení migračního tlaku na Evropu. A je samozřejmě také nutné, abychom v budoucnu byli schopni reagovat flexibilně a hlavně rychle, pokud jde o aktuální vývoj abychom byli schopni rychle zareagovat na aktuální vývoj, což velmi úzce souvisí s koordinací mé práce s paní vysokou představitelkou Federikou Mogherini. Zvolíme přístup dvoufázový v březnu. Předložíme takzvanou zelenou knihu, která se pak stane předmětem veřejných konzultací a v říjnu a listopadu předložíme konečnou podobu sdělení. Tyto diskuse a také veškerý ten input, eh, který dosud máme, také ovlivní směřování, přípravu a provádění východního partnerství, respektive samitu v Rize představíme k tomu neoficiální dokument s odpovídajícími návrhy, které se budou týkat zejména také konkrétních deliverables, konkrétních řešení, opatření, které budou moci být prodiskutovány na tomto summitu. Velmi důležité je, a já to zdůrazňuji, to, že my tady zprostředkováváme dojem, že máme různé klíčové oblasti, jiné pro východní sousedy, jiné pro jižní sousedy, ale není to pravda. Nám jde o to, abychom rovnoprávně zacházeli se všemi sousedy, i když v tom veřejném vnímení a vnímání a v té veřejné debatě a z diskuzí, které z toho vyplývají, se tak trochu zdá, že se pouze soustředujeme momentálně na východní sousedy, což není pravda a proto já příští týden odcestuji do Maroka. A nyní se obracím zejména na kolegy a kolegyně z národních parlamentů. Chci podotknout, potrhnout, že to, co řekl Jean-Claude Juncker, tedy, že během dalších pěti let nedojde k dalšímu rozšíření, že to v některých zemích, zejména v těch zemích, které mají pocit, že se jich to přímo dotýká, vedlo k jistým iritacím. Nám nejde v žádném případě o to, abychom tady pozastavili veškerá přístupová jednání v příštích pěti letech. Ba naopak, my velmi intenzivně vyjednáváme a snažíme se věci co možná nejvíce urychlit. Ale z minulosti nám vyplynula, minulost jasně ukázala, že takovéto vyjednávání se zpravidla trvají jednu celou periodu. A tady chci říci, že z technických důvodů je relativně nepravděpodobné, že bychom v rámci tohoto pletiletého období došli k nějakému výsledku, k nějakému uzavření takovýchto jednání. Ale myslím si, že je důležité konstatovat, že jednávání přístupová chápeme lépe než přístupový proces. A totiž nejde o to, aby se přebíralo právní aky, ale jde zejména o to, aby ty země, kterých se to týká, byly podpořeny ve své schopnosti a to se materiálně a společensky rozvíjet. Aby tyto společnosti se dokázaly v této oblasti postupně přidlžovat Evropské unii. Což můžeme i stále dobře pozorovat ve třech oblastech ta první oblast, to je vše, co souvisí s tématem právní stát. Já to neustále zdůrazňuji, a totiž, že přijímání konkrétních zákonů je jedna věc. Ale trvalé udržitelná implementace a realizování těchto zákonů je již věc celá jiná. Zajímavý příklad je boj proti korupci. Tady je možné mít celou řadu dobré legislativy, mnoho zemí je také má, ale pak jde skutečně o to, rok za rokem skutečně tyto zákony implementovat, sledovat, jak se ve skutečnosti proti korupci bojuje, zda je ten boj úspěšný. A jiný příklad, který je také velmi důležitý, týto je otázka hospodářského rozvoje budoucí členské země na to bychom se měli skutečně velmi soustředit a přikládat tomu velkou hodnotu. Ale otázka právního státu a jeho zásad, prosazování těchto zásad, nezávislost justice, transparentnost justice, boj s korupcí, to jsou skutečně klíčové záležitosti při našich vyjednáváních. Začali jsme již vynávávat například s Montenegrem, že jsme právě otevřeli kapitoly 23 a 24. A dále jde o implementování těchto zásad, které je zásadní. Například proto, abychom přitáhli do těchto zemí zahraniční investory aby zahraniční investoři mohli podnikat v těchto zemích. Pokud nebude v těchto zemích spolehlivý právní systém, tak tam prostě nepoplynou zahraniční investice. A třetí oblast je postupné přibližování se těchto zemí evropské zahraniční a bezpečnostní politice. Také to je spíše proces než způsob vyjednávání. To jsou tedy v zásadě body, na které jsem chtěl poukázat ve svém úvodním projevu. A možná na závěr poslední záležitost. Budeme muset věnovat obzvláštní pozornost a propoučit skutečně velkou hodnotu otázce silnější viditelnosti naší politiky. Evropská unie jako taková se všemi svými členskými zeměmi prakticky ve všech zemích s velkým odstupem ten poskytovatel největší finanční podpory. V mnoha zemích ale to takto bohužel vnímáno není. A to proto, protože mnohé mm, z naší finanční podpory je například v podobě příspěvků do rozpočtu, což je samozřejmě propojeno s určitými podmínkami, nebo my eh, naše peněžní prostředky kanalizujeme prostřednictvím mezinárodních organizací, když se například jedná o pomocné akce pomocí OSN a tak dále. Zde je tedy nutné, abychom zvážili a také vyvodili z našich úvah odpovědící závěry, abychom zvážili to, že je skutečně třeba propůjčit naší politice více viditelnosti, tak aby lidé v těch zemích, kterých se to týká, je skutečně lépe vnímali a lépe chápali, že se v jejich prospěch angažovala Evropská unie a že Evropská unie chce přispět k zlepšení jejich situace, k zlepšení jejich kvality života. V této souvislosti ještě z mé strany prosba zejména na zástupce a zástupkyně národních parlamentů. Prosím vás, eh, Angažujte se z této věci také na národní úrovni. Argumentujte, až, povedete disk, až budete diskutovat. Momentálně rozšíření není příliš populární, když se podívám na výsledky eurobarometru. Ale zde je důležité, abychom přímo na místě v členských zemích přesvědčovali. A proto já říkám, že kvalita je důležitější než rychlost je důležité, abychom přístupový proces utvářeli tak, aby občané v členských zemích neměli pocit, že nový členský stát je nová finanční zátěž. Jde o to, aby nový členský stát byl vnímán jako další posílení, dodatečné posílení Evropské unie. A tady je důležité, aby veškerý zúčastnění se zapojili do těch oblastí, které jsem již jmenoval právní stát, rozvoj ekonomických podmínek, tak aby skutečně, až takováto země vstoupí do EU, aby mohla mít od prvního dne hned po vstupu do EU plnohodnotným členem Evropské unie. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane komisaři. A teď bych poprosil kolegy kolegyně o pochopení, protože teď musíme um, takové férové, spravedlivé rozdělení řečnické doby, takže bych navrhl, abychom to omezili na dvě minuty. A abychom vždycky měli střídavě zástupce um, Národního parlamentu, Evropského parlamentu, což znamená, že máme jistá omezení, která musíme respektovat. A to platí pro tento případ, stejně tak jako později pro paní Mogherini. A přitom je jasné, že myslím se nám asi asi myslím si, že bychom měli tento čas lépe rozdělit v případě obou osob. Tak a teď mám nejprve pana Kalmince, kterému bych rád předal slovo eh, z, eh, z Lotyšského parlamentu. Děkuji předseda Lotyšského parlamentu a máte dvě minuty. Děkuji, pane eh, komisaři Háne. Jak víte, za Lotyš pro Lotyšsko jedna z priorit eh, na příští rok pro předsednictví je východní eh, partnerství. A jedním z našich cílů je především něco, co bychom chtěli mít vysoce na seznamu našich priorit. A za druhé, vyslat silný signál podpory zemím v rámci partnerství. A za třetí, zajistit to, abychom tady měli účast na vysoké úrovni pro všechny z země Evropské unie na samitu v Rize. Byl jsem velice rád, když jste hovořil o změnách, které musí musí být učiněny v rámci partnerství a hlavně co se týče eh, správného nasměrování programu, individualizování programu. A myslím si, že za daných podmínek eh, v tomto sousedství je tato věc nezbytná. Možná jenom jeden bod. Když tady mluvíte o východní, východu a jihu, eh, rád bych citoval živějšího ministra zahraničí Polska, pana Sikorského, který naznačil, že země na jihu Evropy jsou sousedé Evropy, země na východě jsou mm, evropští sousedé. A Ehm, e, takže všude se, tyto země se snaží připojit k Evropské unii, zatímco na jihu ne, na východě ano, na jihu ne. A já si myslím, že to je rozdíl, na který nesmíme zapomínat, když s těmito zeměmi spolupracujeme, protože musíme spolupracovat s oběma skupinami, ale e, agenda jejich, ty priority jsou jinak sestaveny. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Myslím, že opravdu skvělý nápad pořádat dnes tuto výměnu názoru se zástupci národních parlamentů, které zde všechny zdravím. Náš výbor se dnes stává fórem pro debatu a výměnu názorů o politice rozšíření a sousedství a to nás může jedině posílit. Pár slov k sousedství. Pro frakci EPP je velmi důležité, jak pan komisař říkal, nezapomínat na to, že agrese Ruska na Ukrajině je nepřijatelná, ať už jde o Krym nebo o východní část Ukrajiny. My jsme velmi znepokojeni v uplynulých dnech zhoršením vztahu mezi Ruskem a Abchází. Naplánovali jsme, že o tom budeme diskutovat za dva dny na výboru. Ještě pár slov k výsledkům které byly oznámeny v Moldavsku. Můžeme pouze přivítat pozitivní výsledky pro evropských stran ve včerejších volbách. Pokud je o rozšíření, děkuji, pane komisaři, že jste vyjasnil současné stanovisko Evropy k rozšíření. Myslím si, že odpovídající země musí počkat, vidí, že tato politika je skutečně důležitým nástrojem, fungujícím nástrojem pro reformu a pokrok na západním Balkánu. Jak se říkal v Srbsku nebo na Černé hoře každá země bude posuzována na základě koreňských kritérií. Pro frakci EPP je také důležité říci, že pokud jde o západní Balkán, tak vždycky se budeme vracet k soluňským závazkům a budoucnost těchto zemí je jasně v Evropské unii. Děkuji vám za pozornost. Merci, monsieur le président, cher Elmar. Děkuji, pane předsedo, drahý Elmare, pane komisaři. Jsem velmi ráda, že zde mohu hovořit jménem francouzského národního schromáždění, pokud jde o politiku sousedství. Je mě líto, že pokud jde o novou komisi, tak eh, sousedství a rozšíření zůstávají pořád ještě společně v portfoliu. Byli jsme ubezpečeni, že zde nebude nové rozšíření. Já si myslím, že to je špatně, že bychom měli nechat dveře otevřené, abychom neodrazovali uh, kandidátské země, ale museli, jsme, museli bychom také jasně ukázat, že zde není automatický vztah mezi sousedstvím a rozšířením. Pane komisaři, jsem si ale jistá, že vy ze své velké zkušenosti budete schopen rozlišit mezi oběma věcmi. Je třeba vzít v úvahu specifika zemí, jednotlivých zemí a mě by zajímalo, jak chcete sladit konzistentnost politiky sousedství s potřebou odlišit podle jednotlivých zemí. K Balkánu. Plně souhlasím s vámi že je velmi důležité uplatňovat politika v oblasti, kritéria v oblasti právního státu. V Srbsku mě překvapila ta vůle dělat v tomto smyslu reformy. A ještě jedna věc. Balkán je na východě, ale také na jihu. Patří do prostoru středomorské civilizace která má strategický charakter pro Evropu, ať už jde o ekonomiku, energetiku, migrační politiky, bezpečnostní politiky, anebo i otázku stability a míru. Takže připomenu, že v Národním schromáždění ve Francii velmi chceme, aby naše politika sousedství byla zaměřena jak na východ, tak na jih. Musíme usilovat ovšem o finanční rovnováhu. Děkuji. Pane předsedo, eh, pane komisaři, nejprve ještě jednou srdečně chci poděkovat za eh, vaše jasná slova, která se týkají politiky rozšiřování eh, ty šťastné poznámky pana Junkera od Bělehradu poiritovali Bělehrad až Washington a proto je dobré, že jste teď ještě jednou tyto věci uvedl na pravou míru. Bylo by ještě lepší, kdybychom takové populistické věci vůbec nemuseli číst nebo nebyly napsány. A Tady společně v parlamentu jsme toho názoru, eh, že je zapotřebí eh, intenzivnějšího úsilí ze strany států, eh, které by se chtěly připojit k Evropské unii, že je dnes zapotřebí zavést nezbytné reformy, ale také je zapotřebí zesíleného úsilí Evropské unie, komise, ale také parlamentu a také jednotlivých skupin, frakcí parlamentu a sice konkrétnější, tedy tom ve směru poskytnout konkrétnější podporu. A myslím si, že vývoj v Srbsku a Černé hoře a v Albánii a jsou pozbudivé a na i na jiných eh, místech, ale máme ještě co dělat a k tomu patří také ulehčení výzvé politiky pro eh, Kosovo. Politice sousedství, tady vám gratuluji, gratuluji našim přátelům eh, z Moldávie k jasnému, takovému těsnému, ale jasnému vítězství pro Evropské koalice a doufám, že to bude silná většina nebo ještě silnější většina, která se rozhodne pro tuto cestu. Eh, to, že přes eh, ruské represe k tomuto došlo, to si zaslouží naše uznání. Dovolte mi, abych ještě řekl poslední větu k tématu politika sousedství a eh, tady bych rád zmínil Ukrajinu. Zaslouží si eh, naši ekonomickou podporu i naši ehm, ekonomickou spolupráci a nezbytné eh, reformy, které by měly být provedeny, protože dosud eh, jsme tu měli demokratické volby, tady byly položeny dobré základy, ty tady máme, ale co se týče vlastních reform, ty s reform, ty se teď musí dostavit a musí ehm, být jasně ukázat, že ani vláda v Kijevě, ani my se nenecháme nikým zastrašit ehm, od Rusů. Očekáváme, že konečně své jednotky z Ukrajiny stáhnu, A ještě mám chvíli času? Tak ne. Tak pardon, ještě poslední věta. Vláda v Kijevě jasně eh, ukázala stejně jako lidé na Majdanu, eh, že chtějí jít ve směru Evropské unie. S tímto bychom měli souhlasit. A co se týče NATO, tak prezident Porošenko včera ehm, poskytl dobré interview a eh, také mluvil právu Ukrajiny tedy na to, že má právo podat přihlášku, ale i e, toto nemusí nutně e, nastat e, v této fázi. S tím pouze mohu souhlasit. Herr Fleckenstein, Pane to je poprvé, kdy od vás slyším, že jste nervózní kvůli iritacím ve Washingtonu. Něco takového jsem od vás ještě neslyšel. A slovo má nyní Karel Schwarzenberg folgendes eh, vielleicht zu sagen. Eh, pokud pan komisař Hahn tady hovořil o rozšíření a řekl, že ty odpovídající země, tedy zejména země západního Balkánu, se musí také Evropě přiblížit z hospodářského hlediska, tak k tomu musím poznamenat, že že to jsou spojené nádoby. Já to vím eh, ze zkušeností své vlastní země, že nutné investice, zejména když eh, eh, tady pomyslím na velkou nezaměstnanost v některých balkánských zemích, takovéto investice přichází pouze v případě, že se investor cítí bezpečně a že je tam velký trh, co znamená, pokud eh, bezpečnosti situace takovéto země, zahraničně politická, je vyjasněná, nemusím říkat jak. A za druhé, pokud je tam velký trh, to znamená Evropskou unii, peníze jsou to nejzbabělejší na celém světě. Pokud takovéto předpoklady nejsou, tak tam investice do takové země nepoplynou. Tedy čekat, až tam nějak blahopit spadne z nebe, či vznikne sám od sebe, to je chybné rozhodnutí. Musíme proto učinit my mnohé z naší strany. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Ano, eh, všichni, všem nám leží na srdci eh, teď zimní měsíce, které se blíží a říkáme si, co může nastat v další eh, eskalace Ruska v jeho agresi vůči Ukrajiny, zvláště co se týče Mariupolu. Ale chtěl jsem se vás zeptat na něco, co se nedávno objevilo v ukrajinském tisku, a sice poznámky, které učinil váš kolega asi bych měl říci pan, vás pan šéf, paní, paní šéfka, paní Mogherini, když mluvila o autonomním statutu pro Donbas, a to v interview, které bylo poskytnuto rakouským novinám, kdy Minská dohoda tady hovoří o tříletém speciálním statutu. A teď odcházející rada, pan Poromboy, hovoří o federalizaci ve svém jeho projevu ve Francii. Mohl byste prosím vyjasnit, co, jaký je přístup z paní, z 28 států a paní komisařky v politice východní Ukrajiny, co se týče statutu. A k otázce Libie. Asi e, e, nikdo nevolá proto, aby se, vrátil, o tom, aby se vrátil brutální režim Karáfiho. Není pochyb o tom, že tato země je ve vážném stavu destabilizována a zvláště nám leží na srdci způsob, jak jsou investovány, jak jsou podporovány finančně tyto jednotky a také může dojít k rozdělení země. Co více by ještě mohla udělat komise a Evropská unie proto, aby mohla stabilizovat toto obrovský region, tuto zemi. Ehm, nebudu hovit o Černé hoře, i když jsem zpravodajem směrem, protože mě tady, jsou tady dobré zprávy ze západního Balkánu, z tohoto regionu a doufám, že eh, možná eh, se budou moci přidat k NATO nedál v blízké budoucnosti, ale vy jste hovořil o Srbsku a eh, to je něco, co mi činí obavy. Může zůstat nejlepším přítelem Ruska, zvláště když teď dochází k eskalaci v ruské politiky, politice vůči Ukrajině tím, že se nepřipojí k Evropské unii a k sankcím EU vůči Ruska, je tady ambivalentní přístup k vůči anexi Krymu, pak jsou tady nedávna vojenská cvičení Ruska a podobně. A e, může to nemít žádný dopad na jeho vztah k 28 státům členské unie a e, ne, nešla daleko příliš ale tím, že odsoudila e, velkou, velký projev Vojslava Sesela. To je něco, o čem jsme diskutovali v parlamentu minulý týden. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Profit de această Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Ráda bych využila této příležitosti k tomu, abych vám sdělila, že rozšíření Evropské unie je i nadále prioritou rumunské zahraniční politiky a prioritou zůstane. Jde o podporu míru a stability ve východním partnerství Evropské unie. Rumunsko kontinuálně a konstantně podporuje jak diplomatické snahy, tak také konkrétně poskytnutí pomoci. A tímto způsobem podporujeme proevropský kurz Moldavské republiky. Jsme pro jasné uznání, jasné proevropské perspektivy Moldavské republiky což by bylo splněním cílem tohoto našeho sousedního státu. My tedy chceme Moldavsko aktivně podporovat v jeho cestě a takovouto podporu si přejeme také od ostatních členských zemí Evropské unie. Děkuji. Uh, excuse me, President, uh, I, I told the Pane um, uh, předsedo, Ráda bych já se zeptala pana komisaře eh, eh, Hána, chtěla bych se zeptat na eh, vyjasnění, které nám poskytl protože řekl jasně, že prohlášení pana předsedy Junckera neznamenají to, že se zastaví proces rozšiřování. Myslím si, že toto je velice důležité upřesnění, které tady eh, přednesl. A také eh, jsem přesvědčena o tom, že je velmi důležité aby když budeme dělat takovou generální opravu celé politiky eh, sousedství, tak hodně pozornosti bude eh, věnováno eh, tomu, že každá, každý stát, každá země mají svá specifika a jsou odlišné. A každá, každý stát, každá země potřebují specifický přístup. A konečně bych ráda využila těch pár vteřinek, abych obrátila vaši pozornost na situaci v Tunisku. Je tam byl hlavní pozorovatel volebních mise, eh, která tam funguje, pracuje v Tunisku Eh, v současné době a eh, dosud eh, jsme prošli dvěma fázemi celého volebního procesu. legislativních volby v prvním kole prezidentských voleb a situace mm, probíhá velice dobře a tuniské úřady a tuniský lid ukázali obdivohodným způsobem to, jak jsou oddáni, jak se angažují v celých demokratických změnách, jak jsou otevření vůči transparentnosti. A teď tady stoupíme do třetí fáze fáze, bude to druhé kolo prezidentských voleb a můžeme očekávat, eh, že to bude trošku obtížnější, protože je nevyhnutelné, že věci se trošku polarizují, ale doufám v to, že celý tento proces bude i nadále pokračovat a bude se vyvíjet, jako se vyvíjel dosud. A proto bych doporučila, eh, aby eh, všichni obrátili pozornost právě na situaci v Tunisku. Thank you, Elmer. <clears throat> Děkuji, Elmere, pane komisaři, milí kolegové. V politice východního sousedství eh, Rusko aktivně pracuje na alternativním projektu Evropské unii, Euroazijské Evropské unii. Je to taková falešná organizace, která byla vytvořena podle sovětského totalitní tradic, které byly vykoristovány a je to vše tady diktováno eh, Ruskem. Měli bychom být velice obezřetní eh, a než začneme s jakýmikoliv navazováním formálních vztahů, s tímto, s tímto orgánem, grémiem, eh, které klamne. Co se týče eh, zemí západního Balkánu, eh, tak nám velice leží na srdci stavy situace Srbska, také společná bezpečnostní obraná politika. Vezměme si tento příklad, jeho pozici, co se týče navštěvy v Ukrajině. Srbsko akceptovalo integritu Ukrajiny obecně, ale vlastně bylo nepřítomno, když se hlasovalo v OSN na valném hromáždění, kde prošlo usnesení téměř jednomyslně. A Srbsko nepodpořilo eh, restriktivní opatření Evropské unie Eh, v kontextu celé ruské agrese vůči eh, Ukrajině. Obecně řečeno, eh, je tady značné, značné snížení, snížila se tady podpora v Srbska z 89% až na 62% v roce 2014 přes požadavek, který byl vznesen na progresivní další vývoj v oblasti obrané a bezpečnostní politiky, to je to, co bylo stanoveno v vyjednávací mandátu. Na jedné straně Srbsko chce pokračovat na cestě k integraci EU, ale zdá se, že tady z toho budou praktické výhody. Chce si ale ponechat určité priority ve své politických a ekonomických svazcích nebo vztazích Rusku. Ale kdo co se týče e, sankcí Evropské unie, tak jsou nepřítomní. Pane komisaři, nevidíte nějaké nebezpečí v tomto dvojím přístupu? Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω ότι η δήλωση του κυρίου Γιούγκερ... Ano, souhlasím. Prohlášení předsedy Junckera v tom smyslu, že zde v příštích pěti letech nebude žádné další přistoupení. Já bych chtěl říci, že zřejmě chtěl tedy uklidnit veřejné mínění vzhledem k tomu, jaké problémy máme teď v Evropské unii, ale také chápu protesty sousedních zemí, které mají zájem o vstup do Evropské unie. Evropský parlament odsoudil Turecko za jeho aktivitu v exkluzivní ekonomické zóně naší země a žádal vedení Unie, aby vydalo toto usnesení a předalo ho tureckým orgánům. Udělali jste to a co vám na to řekli? A odsoudili jste to, co řekli turecké úřady, prohlásili, že i nadále budou pokračovat, jako by se nic nestalo. Takže Jednání je zablokováno. A teď trochu otázku rozšířím. Evropa má spoustu velkých problémů na své periferii a jedním z velmi závažných problémů, o kterých jsem se zmínil v minulosti, je právě to, že Evropská unie nebere vážně svou roli. A mě by zajímalo, zda vy jako komisař nám můžete říci, zda je zde možnost, aby Evropská unie hrála trochu dynamičtější roli aby kritéria, která jsou kladena zemím nebo požadována po zemích, které požadují přístup, tak eh, abyste je požadovali i na těch zemích, eh, které jsou už v Evropské unii? Eh, in, in weiten Teilen mnoha, eh, respektive velké části německého obyvatelstva a také v německé politice panuje velké zklamání nad tím vývojem našeho vztahu s Ruskem. Projekt eh, nynější nové vládny bylo prohloubit modernizační partnerství a vývoj na Ukrajině vedl k obrovskému ztrát, k obrovské ztrátě důvěry. Nyní jsme svědky toho, že v ruské politice eh, dochází ke změně, která dříve říkala ano, vstup do NATO je provokace, ale Evropskou unii nevnímáme jako ohrožení. Ale nyní zažíváme, že zdánlivě či pravděpodobně již dohoda o přidružení je vnímána ruskou stranou jako provokace, která eh, eh, na kterou oni tedy reagují velice eh, tvrdými kroky ekonomickými až k vojenskému nátlaku. Což vlastně naši politiku sousedství, která nebyla považována a vnímána jako agresivní či jako zaměřená proti Rusku, to, tuto naši politiku sousedství staví pod před zcela nový systém koordinát. Já bych ráda věděla od vás, jak hodláte přistoupit k těmto zcela změněným podmínkám, jak se k ním postavíte. A možná ještě taková dodatečná věda. Navíc zjišťujeme, že v kontextu těchto velice různých eh, Eh, různých eh, situací v jednotlivých zemích, co se týče snášení té sankční politiky, protože pro nás jsou sankce jedinou eh, alternativou, neboť říkáme, nechceme vojenskou odpověď. Co se stane, až evropské země již nebudou mít společný postoj? V březnu musíme mít naše první společné rozhodnutí v prosinci by mělo dojít k dalším rozhodnutí, které se týkají sankcí a e, zdá se, že tady nebude možné pokračovat dále ve staré strategii. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. I z mé strany děkuji za vaše objasnění že ty i podle mne nešťastné výroky současného předsedy komise Junckera, že během dalších příštích pěti let zcela jistě nedojde k žádnému dalšímu rozšíření, že pro vás eh, toto není jaksi vytesáno do kamene, neboť takovéto výroky, i když jsou e, zamýšleny technicky, jsou realistické, vedou k tomu, že v zemích právě západního Balkánu to vedlo a přispělo k velké demotivaci, což není ani e, smysluplné ani učitečné. Vy jste říkal, že rozšíření bohužel v mnoho členských zemích není příliš populární, zejména například v zemích, ze kterých pocházíme my, ale i v dalších. Jak chcete přispět k tomu, aby se tento postoj zlepšil? Neboť právě státy západního Balkánu by se měly stát součástí EU a úsilí by mělo eh, jak si probíhat nadále na obou stranách, na západě Balkánu i na straně EU a dále. Jak chce komise vytvořit určitou koherentnost mezi energetickými zájmy a lidskými právy? Právě jsem se dočetla, že místo předseda komise pan Ševčovič byl minulý týden v Azerbajdžánu a zde Eh, se mu dostalo přívětivého přijetí od pana prezidenta Alijeva a pan Alijev byl velmi nadšen z toho, jak dobře funguje spolupráce s EU a jak je důležitá, jak důležité je, abychom měli strategické partnerství s EU eh, s eh, te, mezi EU a Azerbajdžánem. Dobře víte, ale že Azerbajdžán se vyvíjí velice jaksi represivním směrem, Eh, máme tam aktivistku, která sedí ve vězení, která byla minulý týden u nás ve Štrasburku a přesně nám popsala, v jakých strašných podmínkách se nachází její matka vězněná a také její vězněný otec a naše delegace hodlá navštívit Baku, aby mohla Leilu Lusovou tuto aktivistku navštívit v vězení, ale eh, azerbačkánská vláda nám toto bohužel zatím ještě nepovolila, takže tady vidím jistý nedostatek koherentnosti mezi tím, jak jedná pan Ševčovič a tím, jak eh, vypadají zájmy nejen parlamentu, ale i Evropské komise v oblasti lidských práv. Jakým způsobem chcete přispět k tomu, aby tato koherentnost tady existovala, aby nedocházelo k tomu, že energetické zájmy budou upřednostňovány před zájmy v oblasti lidských práv. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Když hovoříme o sousedství, chtěl jsem se vás zeptat na váš názor na Tunisko. Tunisko je přátelská země která v současné době čelí klíčovému momentu ve své historii. Já jsem s dalšími kolegy byl součástí mise, které předsedala právě paní Nejca z ALDE. Byla to pozorovatelská mise, pozorovali jsme tedy volby a všichni jsme konstatovali, že prezidentské a legislativní volby proběhly transparentně, byla tam velká účast, a poměrně konstruktivní. Takže sice došlo k určitému napětí u prezidentských voleb mezi kandidáty, ale jinak to bylo v pořádku. Všichni političtí exponenti u nás zdůraznili, že Tunisko potřebuje konkrétní hospodářskou podporu a sociální podporu při budování svého státu. Jak chce Evropská unie přistoupit k této otázce a připravit nějaký program, který by byl co nejširší, měl co nejširší horizonty, aby podpořil demokracii v tak důležité oblasti, jako je Magreb a konkrétně Tunisko. Pokud je o západní Balkán, rád bych se zaměřil na Albánii, protože Stefan File, váš předchůdce, umožnil této zemi získat kandidátský statut eh, podle legislativních a soudních reform, které byly uskutečněny na boj proti korupci, nelegální imigraci a organizovanému zločinu. Nicméně tyto tři věci jsou pořád ještě závažným jevem v této zemi. A mě by zajímalo, jak se díváte na současný pokrok Albánie, jaké vidíte dlouhodobé a střednědobé perspektivy a jak bychom se mohli my pokusit podpořit působení této kandidátské země v jejím reformním procesu, především pokud je o soudní reformy, protože eh, mise EULEX v Kosovu tam zaznamenala určité problémy. Děkuji. Ja, vielen Dank für die... Děkuji za četné příspěvky, které vlastně si tak vzájemně korespondovaly. Ještě něco k politice sousedství. Myslím, nebo doufám, že jsem to jednoznačně eh, řekl, když jsem mluvil o tom, že jednotlivé eh, sousední země musíme eh, brát individuálně, přistupovat individuálně, protože tady máme různé zájmy v těchto zemích. A e, je tu i různý způsob, jak tyto země chtějí utvářet spolupráci s námi a právě e, v oblasti našich východních e, sousedů. Tady máme na nejvíc heterogenní obraz. Jsou tu tři země, Ukrajina, Moldavská republika a Gruzie, které explicitně eh, chtějí se stát členy Evropské unie. A ostatní mm, zase tam je to odstíněno různým eh, způsobem, důvody jsou známé, Eh, ty ostatní eh, chtějí trošičku mít odstup a jak bylo řečeno, na jihu eh, se, mm, se ta otázka nenaskýtá, ale i tady máme různé odstínění a niance, jakým způsobem by ta spolupráce mohla být utvářena. Takže ještě jednou zopakuji, myslím, že to je jeden z nejzásadnějších bodů nové politiky sousedství, který spočívá v tom, že bychom měli pochopit, že tady musíme dělat věci, které budou šity na míru, ale také musíme našim sousedům jasně ukazovat, že jde o vzájemnost, o partnerství. A že to není jenom jednosměrná e, silnice, e, v tom smyslu, že Evropská unie bude pouze financovat, e, bude to vázat na podmínky a když nebudou splněny, tak přesto se bude dále financovat a podobně. Ale tady je jasné to, že máme své zájmy, ale i naši sousedé by měli artikulovat své vlastní zájmy a pak bychom se měli postarat o to, jak to uvést v soulad. Ale i v případě našich sousedů ehm, je nutné, aby tady, kde bychom definovali to, čemu říkáme obecný ownership, abychom, aby se, abychom se s tím stotožnili. Abychom, eh, tady bylo, bylo takové vlastní stotožnění se s problémy, aby to byla aktivní politika sousedství i z jejich eh, strany. K tomu, co říkal Karel Schwarzenberg a řada ostatních, ještě jednou. Z mého pohledu tady máme jasné, jasné propojení mezi ekonomickým eh, vývojem a ekonomickou atraktivitou a eh, eh, podmínkou Eh, právního státu, nejenom jeho jednotlivé zásady, ale jde o samotnou realizaci právního státu. O to jde, protože eh, papír, ten strpí um, v mnohem směru, ale prokazatelně eh, se musí přeskoumat, musí být přeskoumatelné i to, že tady došlo k pozitivnímu vývoji a proto chci ještě jednou říci, že více než kdykoliv předtím mám tendenci hovořit o procesu a méně o vyjednávání, která jsou součástí takovéhoto procesu. Ale proto, eh, jak říkám, je jasné, že i že máme své vlastní možnosti, jak pomoci Evropské unii, eh, jak pomoci institucím, jako Evropská instituční, eh, investiční banka nebo EVD a i ostatní finanční instituce. Těm, ty by měly vytvořit možnosti, nalézt možnosti, jak tento ekonomický vývoj ehm, propojit eh, s jinými možnostmi financování. A je ehm, to správné, protože automaticky nic eh, nenastane, jenom tady máme to vzájem, vznikne vzájemná závislost mezi ekonomickým vývojem a trvale udržitelným eh, vývojem ehm, právě státních principů. A ekonomický vývoj vytvořen tehdy, když mám jasné principy právního státu vytvořeny a v mnohých mnohých z těchto eh, zemích eh, tam jenom čistý požadavek po realizaci eh, principu spojený s právním státu, státu bez jasné výhody pro takovéto země, to všechno pak má jenom omezený úspěch. A proto bychom měli být schopni um, hovořit o obou, oběch, obou oblastech. A k těm detailnějším otázkám jenom krátce. Určitě ještě budete mít možnost se zeptat Frederiky Mogherini. Ale postoj Evropské unie k otázce decentralizace mm, na Ukrajině, to je, myslím, dost jasná eh, věc. Je to suverénní rozhodnutí Ukrajiny, jak si svůj proces decentralizace bude utvářet a s tím jde ruku v ruce také to, jak bude eh, eh, vypadat, budou poměry na východní Ukrajině Eh, z pohledu ústřední eh, centrální vlády. Evropa a Mezinárodní společenství států klade velký důraz na územní eh, svrchovanost země a to v sobě nese i právo této země rozhodovat o své vnitřní organizační struktuře. A proto je to rozhodnutím ukrajinské vlády, jak k tomu bude přistupovat. A jak to pak konkrétně bude vypadat. Nikdy jsme se netajili tím, že požadavky, naše požadavky se propojí s úmyslem Ukrajiny v této zemi eh, realizovat decentralizaci, decentralizaci. A co se týče Ehm, eh, takového vyrovnání se s postavami z minulosti, eh, tak tady bych doporučil vytvořit správnou rovnováhu mezi tím o věcech jenom o věcech hovořit, pojmenovávat je, ale opačně zase nedávat tomu příliš velkou publicitu. Protože mnohé věci díky bohu už jsou věcmi, které eh, patří do minulosti, zvláště co se týče celé rétoriky a jak jsem řekl, tady jde spíše o to, abychom vytvořili správnou rovnováhu, abychom nic nesmetávali pod koberec, ale zase nic bychom možná neměli eh, příliš publikovat. Jde o eh, takové citlivé vyjasnění věcí tam, kde je to nezbytné. A co se týče zemí, jako je třeba Tunisko nebo ostatních, tak jak je budeme moci dále podpořit? Eh, myslím si, že zcela zásadní eh, tady vedle eh, ekonomické podpory je také podpora jejich dalšího vytváření, upevňování občanské společnosti. Toto je taková zásadní platforma, říkám tomu platforma a ne pilíř, na, která poslouží k tomu, aby fungovala demokratická společnost. K Azerbajdžánu Eh, nebudu tady zamlčovat. Eh, předpokládám, že nastane taková konstelace, že eh, tady bude za návštěva evropských zástupců v Číně a že pak budeme, budeme slyšet nějaké zprávy. A to nemění nic na tom, že se o určitých věcech mluvit musí, také se o nich mluvit bude. Mnohdy oficiální zpravodajství je možná trošku jiné než to, eh, co by odpovídalo skutečnému průběhu takovýchto jednání či rozhovorů, ale jak ehm, jsem řekl, Není tomu tak, že bychom pouze eh, mysleli na energetické otázky, eh, věnujeme se i jiným tématům a proto bych řekl, že zástupci Evropské unie, Evropské komise tady nechtěl bych eh, se nikomu dotýkat, ale možná způsoby koherentnější než mnozí eh, zástupci eh, jednotlivých členských států. Mnohdy se lidé usmívají tomu, že tady máme tzv. line to dates, ale my je také používáme, využíváme jich a konkrétně o věcech hovoříme. K Rusku. Myslím si, že největší sankce si na sebe naložili rusové sami. A to tím, že se sami uvedli do této situace. A když se dnes podíváme na situaci na ruském trhu a další zlom rublu, jak propadl rubl, e, další ztráta burzovních podniků, které jsou kodovány na e, burze moskevské, a když se podíváme na celkové zhoršení se ekonomické situace, tak celková situace je zcela jednoznačná a mohu pouze doufat, že tady brzy Ehm, se vrátí rozumný přístup a že najdeme cestu zase k dalším jednáním, ale kroky eh, musí učinit Rusko. A myslím si, že to je jasné. Poselství více k tomu teď říci nemůžeme. A ještě k Turecku. Federica Mogherini a Eh, má maličkost příští pondělí společně eh, pocestujeme do Turecka. A i toto je jasný signál. Eh, ostatně tento týden jsme společně v pátek byli v Sarajevu na rozhovorech. Budeme v Sarajevu a tady chceme vyslat jasný signál, jak úzce koordinujeme věci v našich službách a jednotlivým tématům se budeme věnovat, tak jak tady byla přednesena k Srbsku a to platí pro všechny, dámy a pánové. Rychlost eh, přibližování se Evropě a Evropské unii tu určují země samotné. A to také znamená, že je že to nutné přiblížení se eh, k rozhodnutím Evropské unii v zahraničních otázkách, otázkách eh, zahraniční politiky, to všechno je také otázka eh, suverénních rozhodování příslušné země. V konečné instanci takovým předpokladem pro vstup je pochopitelně takzvaný alignment, tedy element přiblížení se je podmínkou, ale jak rychle to bude všechno probíhat, to si definují jednotlivé státy sami. A myslím si ale, že je taky důležité dnes si něco takového můžeme všichni se na to podívat. Evropská unie téměř ve všech státech, o kterých jsme právě hovořili, ehm, naprosto nejdůležitějším ekonomickým partnerem. Ehm, například v Srbsku. Ehm, dvě třetiny všech zahraničních investic eh, pochází ze zemí Evropské unie. Ruský podíl obnáší 4 Ehm, ehm, ehm, vztah mezi vývojem dovozem a vývozem je asi tři, eh, dvě třetiny. Takže všichni zúčastnění vědí, eh, kde jsou zájmy. Ale prostě si někdy musíme rychleji, někdy pomaleji k sobě přibližovat, ale ten směr je jasný. Ale ještě na adresu eh, Ruska, když už to tady bylo řečeno. Evropská Unie je mírovým projektem a e, my naším konáním toto každý den dokazujeme. A e, proto nikdo se nemusí před námi obávat, nás obávat. Naopak máme zájem na tom, abychom spolu s našimi sousedy žili e, pokojně vývoj našich, abychom posunuli ku předu vývoj naší společnosti a našim občanům, občankám eh, dali perspektivu, eh, která povede k mm, lahobytu a eh, to také začali naše ruské přátelé. Tak koncipuje naši politiku, tak se chováme a to bychom si přáli od našich sousedů. Vážený pane komisaři, děkuji vám mnohokrát za vaše vysvětlení a oblastnění. Jistě to není naposledy, kdy se zde setkáváme. A myslím si, že otázka rozšíření zůstane na pořadu jednání. Je to jedna z nejúspěšnějších politik EU, ale samozřejmě je důležité, aby měla vnitřní konzistentnost a koherentnost, protože jinak nebude mít smysl. A proto je důležité, proto tady byla důležitá ta věta, že kandidátské země sami velice silně rozhodují o tempu přiblížení se k EU, o tempu svého transformačního procesu a myslím si, že vidíme také na vývoji Eh, politiky sousedství, jak dobré je, když Evropská unie má rovněž vnitřní koherentnost a má společné politiky pro takovéto sousedy a regiony, protože pouze na základě vnitřní koherentnosti vzniká schopnost rozhodovat se a situace, že nás berou vážně. A proto je to z mé strany také vždy takový apel na to, abychom my vytvářeli naši vlastní vnitřní integrační schopnost. Děkuji mnohokrát, Honesi, přeji vám vše nejlepší v naší další práci. A nyní Dámy a pánové, já v našem středu nyní vítám místo předsedkyni Evropské komise a vysokou představitelku. Nechci tady vás okrádat o čas vlastními dlouhými výlevy, ale zkušenost, kterou právě máme, ukazuje, že každý, kdo zkrátí své vystoupení, dává možnost dalšímu kolegovi, aby vystoupil neboť nejpozději v 17 hodin nás musí paní Mogherini opustit, ale dnes eh, odpoledne a také zítra dopoledne máme na pořadu jednání další témata k diskusi, proto navrhuji, abychom eh, omezili dobu vystoupení na minutu a půl. Ne pro vás, paní Mogheri. A proto nyní tedy jako první prosím, aby se slova ujala paní Mogherini. Děkuji. Já mám v pět hodin příští schůzku v Evropské komisi, takže budu muset odejít eh, chviličku před pátou. Omlouvám se za to, ale myslela jsem, že takto jsme se dohodli. Děkuji vám za pozvání, které mi dává příležitost v podstatě každý týden scházet se s Evropským parlamentem. Je to pro nás také příležitost vyměnit si názory s delegacemi národních parlamentů. To je věc, které si velmi cením v podobném formátu, i když eh, trošičku jinak jsem se měla příležitost setkat se zástupci některých národních parlamentů v Římě před eh, pár týdny a také na svých návštěvách v členských státech. Velmi si cením vašeho strategického přístupu ve dnech práce. Vím, že pracovní dokumenty to je věc, o které budete diskutovat zítra, ne dnes, ale dovolte, abych na ně odkázala. Alespoň trošku, protože si myslím, že tam už jsou definovány určité prvky mé práce už v těchto prvních týdnech, ale především v následujících pro následující měsíce a roky. Když se podívám na dokument, o kterém budete zítra diskutovat, tak vidím, že začíná potřebou změn v oblasti politiky a bezpečnosti. Dále se tam popisuje, co musíme udělat, aby Evropská unie byla důvěryhodným aktérem. A pak jsou tam ještě další věci, které jsou klíčové pro naši strategii. včetně posílení evropského politického a právního řádu, sousedství a také globálního zařazení s ohledem na NATO a další klíčové akce, které budeme mít příští rok, například revize dohody OSN o nešíření jaderných zbraní. Všechno v pořádku? Já si myslím, že je zde potenciál pro silné partnerství v práci, která před námi stojí pro příští roky. Bezpečnost a politické prostředí v Evropě a v okolí Evropy a ve světě se dramaticky změnil od chvíle, kdy jsme naposledy napsali nebo navrhli tu evropskou bezpečnostní strategii. Bezpečnost a mír byli v té době úhelným kamenem evropského politického života a teď vlastně několik let poté se situace změnila na východě, na jihu, ve zbytku světa i na evropském území. Jsem si jistá, že mnohé z vašich otázek se budou zaměřovat na hlavní krize, které vzuří v našem regionu, v naší oblasti. A dovolte, abych se zaměřila spíše na to, co si myslím, že je naší výzvou doma, abychom se ujistili, že budeme schopni regionálně a globálně čelit nastalé situaci. Myslím, že musíme začít od sebe. Protože když nebudeme mít sdílenou a společnou analýzu hrozeb, výzev a příležitostí, které máme, tak je těžší, neli nemožné, být efektivním a důvěryhodným regionálním nebo globálním aktérem. Musíme tedy začít od sebe samých, to znamená, musíme začít v Bruselu, musíme začít také ve svých hlavních městech, proto já děkuji tomu, že je zde zastoupené nejen Evropský parlament, ale i národní parlamenty, protože musíme překonat ten přístup, kdy máme evropskou úroveň Brusel a potom národní úroveň v jednotlivých hlavních městech, jako dvě zcela různé věci, které spolu nesouvisejí. Musíme ty věci začít dávat dohromady a vytvářet jednu společnou vizi. Vím, že je zde velké očekávání, pokud jde o revizi některých politik, počínaje evropskou bezpečnostní strategii. A já na úvod řeknu, že chci ty následující měsíce využít k tomu, abych prezentovala formát, způsob, jakým budeme pracovat na nové evropské bezpečnostní strategii. Rada v prosinci roku 2013 dala mandát předložení zpráv na červnovém zasedání rady, takže já to udělám příští rok v červnu. A zaměřím se na to, abychom měli co nejotevřenější proces, který bude co nejvíce otevřen národním parlamentům, Evropskému parlamentu, občanské společnosti, komunity z oblasti zahraničních věcí, obrané politiky a tak dále. já už mám dost krizí, takže do této zasahovat nebudu. V následujících měsících připravím a nejpozději na červnové radě předložím formát přepracování nové evropské bezpečnostní strategie. Vím, že potřebujeme nejen tedy nový dokument, potřebujeme abychom si skutečně porozuměli jako Evropané, abychom pochopili, jaké jsou naše priority, naše výzvy a jaké politické nástroje můžeme využít. A jaká rozhodnutí musíme přijmout, abychom tomu společně čelili. A potom bych ráda také debatovala o tom, zda potřebujeme evropskou bezpečnostní strategii nebo spíše strategii pro evropskou zahraniční nebo zahraničně politickou strategii, což zahrnuje také bezpečnost, ale není to omezeno pouze na bezpečnost. Vy v parlamentu víte ještě lépe než já, že mix mezi vnitřní a vnější dimenzí je v současné době tak silný, že nemůžeme si vůbec představovat, že dokážeme vnitřní a zahraniční aspekt nějakým způsobem oddělit. Musíme oba aspekty koordinovat a v tom je také má výzva, jak na straně komise, tak i na straně rady, protože mám teď vlastně dvojí funkci. Chci také zdůraznit, že mám i další třetí funkci, a sice šéfka Evropské bezpečnostní, nebo tedy obrané agentury, což je věc, ke které se chci čas od času vracet. Jak jsem říkala, musíme provést takový mix, musíme koordinovat eh, zahraniční a vnitřní politiku, a to jak na národní úrovni, to ví velmi dobře poslanci národních parlamentů, ale i na evropské úrovni. Takže, jak jsem říkala, musím odejít chvíli před pátou, protože dnes v pět hodin budu předsedat prvnímu formálnímu zasedání komisařů ze zahraniční skupiny kam patří, protože máme i Rusko a Ukrajinu na agendě, takže, nebo na pořadu jednání, takže tam budou i, bude tam tedy i komisař pro energetiku, ale také pro obchod. Musíme zajistit, že iniciativy komise se budou ubírat stejným směrem a že co nejlépe využijeme nástrojů, které máme k dispozici. To tež platí pro radu. Já jsem se rozhodla, že budu předsedat nejen radě ministrů zahraničních věcí, ale také obchodu, rozvoje a obrany, což jsou vlastně ty čtyři formáty Rady pro zahraniční věci, ale chci zařadit na pořad jednání jednoho z těchto formátů také otázky, které souvisejí s migrací, ministry vnitra spíše než tedy by se to řešilo na úrovni dalších formátů, které mohou být užitečné k tomu, aby se smísila nejen agenda v oblasti zahraniční politiky, ale také určitá vnitřní agenda. Hovořím stručně, protože jinak eh, zde nebude čas, protože ten dlouhý seznam, který tady máte před sebou, ten by asi nebyl vyčerpán. Musíme zajistit, že plně využijeme všechny nástroje, které máme k dispozici a jejich hodně a jsou relevantní. Pravděpodobně musíme být eh, trochu odvážnější a používat některé nástroje, které máme, ale zatím jsme je nikdy nepoužívali. To může být eh, pro některé třeba členské státy nebo někoho z komise obtížné, ale zde bych ráda řekla, že se mohu spolehnout určitě na společnou práci s národními parlamenty i s Evropským parlamentem, abychom překonali společně některé limity v přístupu k nástrojům, které nám dává Lisabonská smlouva. Vím, že bude nutno zrevidovat a přepracovat také Evropskou službu pro vnější činnost a myslím, že k tomu jsem se přímo v této místnosti zavázala před několika měsíci. Na základě té revize, která byla navržena minulý rok, následovat by měly některé konkrétní návrhy, nejen k tomu, jak funguje Evropská služba pro vnější činnost, ale také, jak fungují delegace Evropské unie ve světě. Myslím si, že je tam velký prostor k tomu, jak lépe využít naši přítomnost ve světě, která je relevantní, masivní, ale může být využita lépe. A také posílit práci nejen s Evropským parlamentem, což je věc, o které už hovořím poměrně často, ale také s národními parlamenty. A zde vidím velký potenciál v takovémto formátu či v jiných formátech, které jsou užitečné i pro mě, nejen pro vás. Na závěr ještě pár bodů. Vím, že jste strávili hodně času s komisařem Hánem. On se zmínil o společné návštěvě, návštěvě v pátek v Sarajevu. Na začátek příštího týdne plánujeme cestu do Turecka. Společně s ním i s jinými komisaři plánujeme i další společné cesty. V Turecku s námi bude také komisař Stejanides, protože budeme navštěvovat nebo navštívíme také některé uprchlické tábory. Myslím si, že to je součást toho nového způsobu, jak komise začala pracovat a jsem hrdá na to, že mohu koordinovat naši práci, vysílat koordinovaný signál a realizovat také tyto společné návštěvy, společné cesty nebo vydávat společná prohlášení, společně reagovat na věci, protože nejvíce frustrující je, když my v Bruselu k tomu zaujmeme takový postoj, že říkáme my jako komise, nebo my jako rada, nebo my jako Evropská služba pro vnější činnost jsme co nejlépe využili nástrojů, které máme k dispozici. Naše první společná cesta s panem komisařem Hánem bude do Sarajeva. Já si myslím, že to už hodně svědčí o tom, že musíme pracovat na procesu rozšíření opravdu seriózně, konzistentně a důsledně, musíme především eh, spolupracovat se západním Balkánem, protože to je oblast světa, kde Evropská unie může skutečně přinést změnu, a ne Evropská unie. Je to zajímavé a uspokojivé pro naše partnery v regionu, ale je to také v zájmu celé Evropské unie. Kdybych měla vytyčit seznam priorit, tak eh, by byl kruhový. Začala bych zeměmi, které jako západní Balkán nebo Turecko jsou nám nejblíže kde máme největší zodpovědnost za to, abychom dělali kroky vpřed, samozřejmě ve spolupráci s vedením těchto zemí. Proto jedeme do Sarajeva, abychom si ověřili, zda nové vedení v Bosně a Hercegovině má vůli zapojit se do proevropského procesu konečně, ale ten druhý kruh, to je rozhodně naše sousedství, jich jihovýchod a východ a také sousedi našich sousedů, jak na jihu, tak na východě. A proto si myslím, že je to otázka našich bezpečnostních priorit, abychom navázali kontakty s místy, na které neklademe velký politický důraz, ale kde máme silnou diplomatickou přítomnost jako Evropská unie. Například v Africe to je důležitý prvek eh, našeho sousedství. Vidíme jenom eh, tu špičku ledovce, když eh, se celý ten problém dostane k našim jižním hranicím. Dovolte také, abych řekla, že v roce 2015 budeme mít dva hlavní prvky, dva hlavní závazky na globální úrovni. A to budou dva prvky, kdy práce Evropské rady, komise, parlamentu i národních parlamentů i vlád mohla přinést změnu na globální úrovni, rozvoj po roce 2015, to je první téma, a dále ta stará známá jednání o klimatických změnách s výhledem na konferenci smluvních stran, 21. konferenci smluvních stran, která se připravuje. Myslím, že ty naše závazky reprezentují v podstatě jádro přidané hodnoty, kterou Evropská komise, Evropská unie může přinést. To jsou věci, kdy jsme důvěryhodní, máme zde zkušenosti, můžeme zde sehrát vůči roli a mohlo by se to snadno stát způsobem, jak Evropská unie prosazuje svůj vliv na globální agendu. Mohlo by to být snadno viditelné a mohlo by to pomoci dalším prostředím a k pozitivnímu rozvoji. Vím, že teď se více roz... budeme zaměřovat na ty krize, současné krize, ale je třeba zaměřit se i na pozitivní kroky a rozvoj, který můžeme my jako Evropané přinést, eh, buď v regionu, nebo v našem okolí, nebo i globálně. A myslím si, že náš potenciál v tomto smyslu je velký. A jsem překvapena tím, že někdy si ani neuvědomujeme, jak je ten náš potenciál velký a kolik nástrojů máme k dispozici když jen využijete politické vůle, nebo máte politickou vůli k využití těchto nástrojů. Myslím si, že bychom že setkání eh, s komisaři je něco, na co jsme čekali eh, pět eh, let. Paní komisařkou, tedy ona je takovou předsedkyní um, celou klastru, tak abychom mohli mít synergické efekty mezi komisí, eh, radou a všech eh, ostatními zástupci, jde o ten, eh, za ty tři oblasti. A to bude asi jeden z hlavních důvodů, proč na to funkce a i vnější služby byly založeny, proč vznikly a proto vám přeji vše mm, dobré um, a tak aby se vám podařilo vytvořit ty ony synergetické efekty, synergetické efekty které potřebujeme. Pan Ustinari. Thank you very much, Mr. Chairman. Pane předsedo, paní vysoká představitelko, eh, místo předsedkyně eh, eh, Komise EU, dvě otázky. Nejprve tato. Když Mluvíte o tom, že budete odpovídat na otázky Evropského parlamentu, co se týče eh, Eulexu v Kosovu. Ehm, a ještě navíc eh, další věc. Myslíte si, že, myslíte, že, také, že to je nejlepší místo, kde bychom znovu měli vytvářet mandát eh, Eulexu, který vznikl v roce 2008, vznikl mandát Eulexu. A druhá otázka, když mluvíme o vaší roli jako koordinátorky pro naše globální kroky, pro v zahraniční záležitosti. A v odpoledním setkání se setkáte s komisaři jednotlivými. Jaké bude vaše poselství, které předáte našim komisařům, co se týče South Stream, když víme, že tady jde o zahraniční záležitosti, bezpečnost, otázky energie a rozšíření. A když víme, že na jedné straně eh, Tady máme offshore, v Bulharsku tyto práce pokračují eh, na South Streamu a na straně Eh, druhé v jiných zemích ne. Srbsko eh, ukazuje určitý závazek začít s prací ehm, jako kandidátská země. Maďarsko je velikým podporovatelem práce na South Streamu a Rakousko ještě stále váha. Děkuji vám. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rovněž já bych chtěl vyslovit svůj kompliment paní Mogherini za její velice dobré schrnutí. Zní to skutečně slibně. Mám otázku. Hovoříte o novém politickém bezpečnostním klimatu. Zde je obzvláště důležité, abychom se dokázali dohodnout s Ruskem. Evropa a evropský kontinent ví, že pro bezpečnost a stabilitu evropského kontinentu je důležité stabilní partnerství s Ruskem nezbytné my jsme od roku 90 nevytvářeli žádné nové dělící linie, ale nyní jsme krátce před studenou válkou. Nehovoříme ani tak o příčinách, ale jako spíše o dopade. Já bych řekl, že Evropa a USA zde učinili chybu. Eh, chci se vás zeptat na jednu věc. Potřebujeme Rusko v případě Sýrie, Iráku a dalších zemí. Jak eh, vytvoříme nějaké východisko z této situace. Máme tady onu eskalaci sankcí, to nic nelepší, zcela naopak. A nemáme tady vůbec žádnou strategii, jak z té krize se dostat ven. Zde bych byl rád, kdyby Evropská unie toto zohlednila a snažila se nalézt nějaké řešení. Prostě. Děkuji. Very much, uh, Mr. Pane předsedo, paní Mogherini, přeji vám hodně úspěchů při vaší práci ehm, a v dobrou koordinaci všech ehm, zodpovědných komisařů, kteří patří eh, do vaší oblasti. Pár eh, krátkých poznámek eh, v kontextu toho, jak jsem mluvila o kruzích, očekávání ehm, vaše a komisaře Hána, tedy to spojená s návštěvou v Sarajevu. Jedním z klíčových poselství bylo, když bude dohoda v Bosně Cegoně, až vstane v plat, platnost asociační dohoda, jestli by to mohlo být takové poselství jako dopad vaší návštěvy, protože na tomto základě bychom mohli rozvíjet celý další reformní proces v této zemi krátce k Srbsku. Měli jsme velmi vyvážené usnesení minulý týden v Evropském parlamentu po válečné retorice a dnes jsme viděli, že hlavní vyšetřovatel Bramec reagoval a žádá, aby tribunál to vzal zpátky do Hágu a myslím si, že by to bylo velice důležité, i abyste i vy z komise vyslali jasný signál, že tahle retorika v roce 2014 je ničím nepřijatelným. Myslím si, že ve vašem mandátu politika EU k zamrazeným, zamrzlým konfliktům je takovým hlavním testem naší e, věrohodnosti. Země jako Moldavská republika, Gruzie, na neštěstí a také Ukrajina e, jsou e, v tomto kontextu také a vlastně stojí tváří tvář expanzi politice Ruska. Tady musíme jasně jednat. V Moldavské republice, jaká jsou vaše očekávání po včerejších volbách a jak vidíte Um, že by mohla Evropská Evropa tady v tomto pokračovat. Thank you very much. Thank you very Děkuji, paní vysoká představitelko. Myslím si, že to, co jste říkala, bylo velice užitečné pro nás, pro všechny, protože to jen eh, podtrhlo eh, některé hlavní eh, body se zprávy, o které budeme diskutovat zítra. A to je potřeba koordinovat nejrůznější úrovně nejrůznější kom, komisaře a také různé aspekty evropské zahraniční politiky. Jedna z otázek, kde potřeba koordinace je ještě je jasnější, je na Eh, eh, z krizových zemí, a to je Libie. A eh, také potřeba koordinace mezi různými politickými oblastmi, tady vidíme problematiku diplomatických, politických akcí, bezpečnostní otázky, vojenské intervence, ale také potřeba koordinace mezi různými členskými státy. Takže se chci zeptat, jak chcete postupovat tedy v tváří tvář libyské krizi a také ve světle vašich eh, kroků, než jste se stala eh, komisařkou a také eh, ve světle dalšího postupu ve spolupráci s OSN. Uh, uh, Paní vysoká představitelko, Chtěl bych vědět, mohl byste vyjasnit to, co jste mluvila o, jste mluvila o rakouském o Kurie, bylo řečeno, že mluvila jste, mluvilo se tam o Donbaské oblasti, to je něco, co se také týká Kijevu. A ne, nemá to co dělat se stříletem eh, statutu, který je zakotven v Minské dohodě. Za druhé, vaše návštěva v Turecku. Ehm, tisk eh, tady obvinil stranu DH, ehm, bylo řečeno, že tady byly útoky eh, ze strany Turecka proti Kobánimu a tak také eh, tady se objevila zpráva o tom, že ISIS a bojovníci jeho eh, používají, eh, používají bojové prostředky v tureckých přístavech. Budete také s tureckou vládou o tomto hovořit, až je, je navštívíte. A jste přesvědčena o tom, že členské státy dodávají správné zbraně, tedy moderní v, jestli eh, jsou, eh, tak aby to nebylo použito při bojích eh, v rukou ISIS a v Hongkongu. Čína nedávno v House of Commons vyslala signál, že tato delegace nebude vítaná a že nebudeme mít možnost vstoupit na teritorium Hongkongu při návštěvě, která byla plánována tak, aby byla posílena demokratická kampaň, tak aby se také prošetřila usnesení, které bylo podepsáno před 30 lety. Pokusíte se také zastavit tento postup Číny Číny a vysle se nějaká delegace Evropského parlamentu do Hongkongu. Já ehm, <clears throat> bych na úvod chtěl vyslovit kompliment za dosavatní vynikající práci paní Federiky Mogherini. A mám dvě otázky. Ta jedna je tato. Jak tedy vypadá ta strategie východiska vůči Rusku? Nemůže být naším cílem aby došlo k nové studené válce, abychom tady měli e, opět namířené atomové rakety, západ proti východu, východ proti západu a nemůže být naší cílem, že tady budeme alternativní hospodářský a energetický blok, který bude spočívat Číně a Rusku. Pokud je naším cílem hospodářská provázanost, tak e, toto nemůžeme uvést soulast e, s dalším pokračováním, rozšiřováním NATO směrem k Rusku. A já se tady ptám, jaká je ta východisková strategie a dále ptám se, je tady nějaká revize toho sebepojímání NATO v jeho struktuře a strategii? Je to nějaká součást celkově bezpečnostní a zahraniční, zahraniční politické strategie EU a dále. Jaký motivační nátlak může Evropská unie vyvíjet na izraelskou vládu, aby ukončila svou osidlovací politiku a aby znovu se postavila otevřeně a upřímně k vyjednávání o dvou státech, o tom řešení ve formě dvou států což je důležité proto, aby tady nedošlo k válce proti více naše miliardy muslimů. Já si myslím, že i toto by mělo být pevnou součástí naší agendy. Děkuji. Pánové, máme dost velký problém, co se týče jednotlivých řečníků, protože máme ještě 10 minut, ale teď eh, tady máme jedno přihlášku o slovo za druhou. A myslím si, že příště eh, to musíme udělat trošku jinak. Rád bych požádal členy Evropského parlamentu, poslance, aby byli laskaví vůči našemu um, hostu, abychom požádali v posledních minutách, aby se ujala teď slova, pokud to bude možné. Asi um, doufám, myslím, že bychom takto měli postupovat um, a pořád ještě budeme, ten budeme mít večer dost eh, času a i zítra, proto bych požádal teď eh, pana Helmuta Markova, aby se ujal slova a potom další. Děkuji. Tři krátké otázky Pomocí jakých konkrétních opatření chcete podpořit Evropský rok pro rozvoj 2015 z hlediska zahraničně politického, neboť víme, že krizové oblasti jsou většinou základem toho, že <laughs> vývoj bývá negativní. Druhá otázka, jak odhadujete že, jaké že bude rozhodnutí, ten, že respektive jaký dopad bude mít rozhodnutí ukrajinského prezidenta, že již nebude dávat státní prostředky pro veřejnou právu regionu Doněck a Luhansk. Za to bude mít spíše deeskalační či eskalační dopad. A třetí otázka, pan komisař Hán, já jsem si to přesně zapsal, řekl před chvílí, že pokud mají být zrušeny sankce, tak se pohnout musí Rusko, což tedy podstatě znamená, že vy jako vysoká představitelka nyní máte za úkol sedět a čekat, vyčkávat, co Rusko udělá. To přece nemůže být řešení. A já se vás tedy ptám, pomocí jakých aktivit se chcete vy obrátit na Rusko, neboť vždy je důležité, aby obě dvě strany spolu hovořily a vyjednávaly. Není možné se snažit zatlačit jednu stranu do kouta. Děkuji, předseda. A slovo má nyní paní Anneken Hütfeld. předsedo. Nepřijatelná ruská agrese eh, na Ukrajině. Eh, já si myslím, že pracovní vztahy mezi Evropskou unii a NATO jsou něčím důležitým. A eh, k vám, Federico um, protože když jste byla mladá politická aktivistka, tak jste se angažovala v um, myšlence posilování dalších rozhovorů a posilování kontextu mezi Izraelem a Palestinou. Oceňuji vaše úsilí, um, které teď v ve Evropské unii, um, zastavení eh, nelegálního osídlování a zaměření se na vznik dvou států, to je jediný um, možnost. Před 20 let eh, po dohodě z Osla a um, v rozporu k ostatním um, Um, na rozdíl od ostatních konfliktů v tomto regionu, tady je eh, možné řešení pro tento konflikt. Takže má otázka zní, jak můžeme my podpořit vaše úsilí eh, toto um, posunout kupředu? Madame la haute représentante. Paní vysoká představitelko, velmi stručně, jak chcete definovat strategii pro stabilitu, socioekonomický rozvoj Evropy a velkého regionu Středomoří Afrika. Občanské společnosti chtějí právní stát, je to také ekonomická potřeba. Afrika je kontinent s velkým potenciálem. Tam se také musíme zaměřit, pokud jde o boj proti terorismu. Jde o stabilitu a mír ve světě. Středomoří je hraničním a strategickým rozmezím. V roce 2050 bude mít přes 2 miliardy obyvatel, to znamená čtvrtinu celosvětového obyvatelstva. Za druhé, Ukrajina a Rusko, už tady toho bylo hodně řečeno, situace se zhoršila musíme samozřejmě velmi tvrdě postupovat vůči Rusku. Nemůžeme přistoupit na anexi Krymu, ani na to, co se děje v Donbasu, ale musíme i nadále pokračovat v dialogu. Nebylo by dobré pro Evropskou unii, aby byla v situaci konfliktu s Ruskem. Nenastal čas, aby Evropská unie začala pracovat na konstruktivních vztazích s tímto velkým sousedem? Jaké místo chcete dát Evropě v těchto strategických orientacích poté, až bude tato krize za námi? Tak så mycket. Ehm, vi vill till att börja med från Sverige. Děkuji. My ze Švédska rovněž eh, Blahopřejeme paní vysoké představitelce Mogherini k jejímu novému úkolu a přejeme jí eh, vše dobré eh, pro její další práci a držíme jí palce. My ze švédské strany chceme poukázat na to, jak důležité je, aby byly respektovány názory členských států. Například švédský přístup k zahraniční politice. Eh, o tom se jedná ve švédském parlamentu. A je důležité, aby takovéto postupy byly odpovědajícím způsobem harmonizovány, tak abychom mohli provádět naše politiky efektivnějším způsobem, tak jak to požadovala paní vysoká představitelka. Rádi spolupracujeme, jde nám o dobrou spolupráci a tady je důležité, abychom skutečně dokázali koordinovat veškeré přístupy všech evropských zemí. Děkuji. Uh, uh, vážená paní místopředsedkyně, um, většina vašich um, otázek se týká um, tématu Ukrajina a Ruska. Děkuji vám za příležitost, kterou jste dostali členové národních parlamentů, aby vás osobně zažili, aby s vámi mohli hovořit. Rád bych se vás zeptal na jednu věc, která je spojena se situací na Ukrajině. Finanční sankce se zjevně stávají účinné z dlouhodobého hlediska. A e, proto se chci zeptat, co může Evropská unie udělat v krátkodobém z dlouhodobého hlediska, aby e, se zastavilo e, další násilí. A další otázka, které se dotkneme později, a sice se střelení malského letadla, to byl dost rozhodující okamžik pro tyto tvrdé sankce. Ruská kooperace nebo spolupráce do šetření by mohla na pomoci k tomu, že se zmírní sankce situace v dohledné budoucnosti? Thank you very much. Yes. Děkuji. Já jsem z Dánského parlamentu. Eh, sociální demokratka děkuji paní Mogherini za mm, eh, setkání v Dánském parlamentu a jsem velice ráda, že máte priority a že jste, se chcete setkat s eh, členy parlamentu. A já se chci zeptat na agendu post po 20, 2015. Vy jste o tom krátce pohovořila. Eh, co by tentokrát bylo důležité, je to, abychom eh, byli ženy eh, v programu těchto to, po, po, po roce 2015 práva sexuální reprodukce. Půjde to do nějakých iniciativ, tak abychom měli velice silný mandát z Evropy, něco, že tak, aby to byla Evropská unie sjednocena v této otázce a ne oddělena Eh, eh, zvláště reproduktivních eh, práv na reprodukci. Děkuji. Thank you. I'll try to... Děkuji. Pokusím se shrnout všechno. Myslím, že bychom měli akceptovat to, že nemůžete odpovědět na každou otázku detailně. Prosím, máte slovo. To by bylo asi obtížnější, než vykonávat všechny ty tři funkce najednou. jednou. Ale slibím vám, vy víte, že já dodržuji své sliby. Určitě to není naposledy, kdy máme tuto příležitost eh, si vyměnit názory ať už to bude v Evropském parlamentu nebo eh, ve vašich národních parlamentech. A jak jste zrovna se zmínila, s některými z vás už jsme měli možnost se setkat eh, ve vašich hlavních městech a některé, eh, vidím tady některé přátelé v místnosti a mám v plánu 20. navštívit všech 28 národních parlamentů v následujících měsících. Takže určitě se s vámi všemi znovu setkám v následujícím období a pokud je to něco, co tady eh, přeskočím, tak o tom budeme moci diskutovat později. Pokusím se mm, držet těch hlavních mm, otázek a sice začnu Ruskem a Ukrajinou. Ale zaregistrovala jsem, že většina otázek dnes se soustředila více na Rusko a na budoucí vztahy, které by tady mohly existovat, nebo Hmm. současné vztahy, které můžeme s Ruskem mít. Na jedné straně je to potřeba si ponechat nejen principy, ale i zohlednění mezinárodních principů, to mělo být stabilní, silné. A na straně druhé, eh, někdo tady eh, řekl strategie z tohoto východiska, já bych spíše řekla strategie, která bude zaměřena na to, aby situace eh, se dostala na pozitivnější cestu, než tomu bylo dosud která byla dosti negativní. A někteří z vás o tom taky mluvili a to potřeba spolupracovat eh, se všemi mezinárodními aktéry, kteří jsou relevantní na, v mnoha regionech na světě, ať je to e, Blízký východ nebo e, středozemí podobně, včetně Ruska. Mm, to Ehm, eh, jsou tady eh, také, eh, hovorím jádro, pak jsou tady, tady ehm, blízkovýchodní mírový proces, jak to tady bylo řečeno. A pořád tady ještě máme Radu bezpečnosti OSN, která se těmito oblastmi zabývá. A možná to bude platit i pro jiné scénáře, jako je třeba Libie. Tady někdo o tom předtím mluvil. Uh, takže bych řekla, že spíše než taková strategie východisková, eh, bude potřebovat eh, správnou strategii eh, pro Rusko. A tu strategii potřebujeme ve třech různých podobách. Na jedné straně se, bychom se měli soustředit na provádění reform v Ukrajině, tak aby byly úspěšné, což je něco, na co jsme se už koncentrovali, ale můžeme to udělat ještě více, než tomu bylo do minulosti. A to bude takový pravý, skutečný, eh, to, to co povede k zlepšení, to, co, to, co ehm, může ehm, změnit k lepšímu eh, tu situaci v krizi, které stojíme tváří v tvář. Pak tady eh, bych chtěla poděkovat za otázku, která se týkala kurýru, to, co bylo tisknuto, myslím, v kurýru minulý týden. Já tady jsem mluvila o autonomii. Ehm, nemluvím německy, i když bych asi měla měla bych se tady toto napravit, eh, tyto jazykové kompetence, takže to byl překlad, který jsem četla. A mluvila jsem o decentralizaci, což myslím je něco, eh, o čem normálně všichni mluvíme, když diskutujeme o vnitřních reformách, které bychom měli podpořit na Ukrajině. A tady si myslím, že eh, to, co ta práce, kterou může odvést Evropa spolu s Radou Evropy, stejně tak pak ta práce, kterou děláme v oblasti bezpečnosti, toto budou klíčové kroky. A kromě reform, kterým se zavázá procházela Ukrajina s novou vládou. Doufejme, že to začne velice brzy. Eh, sem patří také práce na eh, ústavních reformách, na úrovni mm, decentralizace jednotlivých území a to by všechno mělo na pomoci národnímu dialogu a národnímu usmíření. Ale Toto musí vést Ukrajina, koordinovat Ukrajina. Takže roli, kterou může hrát eh, Evropská unie, je taková podpůrná role, motivující role, provázet to můžeme tento proces, tak ale ten proces samotný by měl zůstat v rukou Kieva a ukrajinského vedení. Druhý prvek celé této strategie, které bude zapotřebí tlak. A mm, sankce jsou, jak někdo řekl, jedinou formou nátlaku, který, mm, kterou máme. Vyčlenili jsme jakékoliv vojenské e, nástroje, což je, myslím, velmi modré. Plus ještě znatem, a to je důležité, abychom hovořili jedním hlasem e, v tomto smyslu, ale také víme, že kromě toho budeme potřebovat určitou formu dialogu. Budeme tlačit na jednotlivé aktéry, aby tady se drželi principů ale to bude mít účinek jenom, když zároveň tady bude, nabídneme určitý kanál pro dialog, eh, ke kterému se pak přidáme. A to je právě ona hlavní otázka setkání s ostatními komisaři, která právě to setkání začne za pár minut, za 10 minut. Budeme diskutovat s nejrůznějšími komisaři o různých složkách, které eh, teď máme k Ukrajině, jde o podporu eh, reform, a také budeme diskutovat o různých složkách, které jsme měli otevřeny s Ruskou federací tak abychom ověřili všechny tyto cesty, kanály, které tady jsou a byly, a abychom se podívali na to, které z těchto um, cest na které se můžeme znovu pustit, na jaké úrovni, s jakým možným výsledkem a e, na které se znovu pustit nemůžeme v současné době. A pak to musíme znovu zhodnotit koherentním způsobem, tak abychom se postarali o to, ať už děláme cokoliv v zahraniční politice, aby to bylo koherentní, nebo když uděláme něco v oblasti obchodu, obchodu energie tak abychom měli jistotu, že naše strategie bude koherentní a že z Bruselu přichází možná mm, jednotný hlas by bylo příliš silně řečeno, ale hlasy takové v takovém sboru, které jdou všechny ve stejném směru. A e, to Minská e, dohoda. E, vím, že se vede diskus o Minské dohodě jakém, že není v to v dobrém stavu eh, všechno, ale pořád je to mm, jediná eh, psaná dohoda, která byla podepsána všemi aktéry, eh, které, které je koreňské vedení zavázáno. A naší zodpovědností je postarat se o to, abychom podpořili jejich úsilí, aby se drželi dále na této cestě. Náš návštěva v Sarajevu. Na to jste se ptali. Řekla bych, že to bude záležet hodně na eh, reakcích, eh, které se nám dostanou, ale mandát, který jsme obdrželi od výboru pro zahraniční záležitosti, byl jasný, abychom otestovali politickou vůli a abychom otestovali i jejich připravenost, eh, ochotu angažovat se v celém tomto postupu, ne snad formálním, ale takový do zásadní postup, který by nám pomohl posunout se ku předu, protože v regionu to, je, to, tam, to v tomto regionu je nutné nejvíce učinit kroky dál, takže bych mohla odpovědět na vaši otázku až po naší návštěvě, až se vrátím někdy v pátek večer, ale doufám, že eh, přijedeme s dobrými zprávami. Ale dobré zprávy budou muset přijít ze Sarajevu, a ne z Bruselu. Brusel je ochoten eh, pokročit dále, mm, pokud budeme mít správné společné porozumění pro věci, které jsou důležité na cestě ku předu. Ehm, Blízkému východu, eh, celému postupu, nebo spíše nedostatečnému eh, mírovému postupu. Jaký tlak můžeme vynaložit na Izrael nebo izraelskou vládu, bych spíše řekla, abychom zajistili, že se všichni vrátí k jednacímu stolu. Nejprve bych řekla, nabídnout vůbec stolu, jedna, vyda, možnost vyjednávání. To je to, co tady teď postrádáme. Měli jsme e, Učinili jsme nejrůznější kroky v posledních e, měsících a teď společně s našimi partnery, e, a začíná to v Spojenými státy, ale jsou také arabské země, Arabská liga, to je to, co bylo zmíněno tento víkend na úrovni setkání ministrů, ale hlavně Egypt, Jordán, Saudská Arábie, které by měly poskytnout jakýsi rámec pro to, aby bylo možné znovu ehm, se angažovat eh, palestinské úřady a izraelská vláda společně. Nedostatek ehm, tohoto procesu sám o sobě je mm, k radikalizaci eh, na obou stranách a vůbec v celém regionu, protože eh, já se obávám, velice se obávám, že to není jenom nedostatek eh, vyhlídek pro eh, Palestinu, nedostatečná bezpečnost pro Izrael, eh, ale největší starost mi činí to, že v tomto vaku, které se vytváří v pásmu Gazy, může nastat něco horšího. A pak se budeme muset vrátit zpátky a říct, to by bylo, bylo, bylo, bylo jednodušší, když to srovnáme teda se Sýry a Irákem, tam jsme také včas nejednali a tady by to bylo jednodušší. Takže si myslím, že musíme nabídnout možnost nového začátku celého procesu v následujících dnech a týdnech. Diskutovali jsme ve Štrasburku s Evropským parlamentem o těchto věcech a myslím, že i v Evropě se musí ještě hodně pr- nějaká práce odvést. Jak jste říkali, co můžete udělat vy pro to, abyste toto úsilí podpořili? Pokuste se si plně uvědomit eh, to, že Blízkém východě, výcho, že tam potřebují aktéři nás, abychom posílili dialog a abychom se účastnili dialogu. Oni potřebují to, aby to bylo usnadněno zvenku a my musíme udržet rovnováhu a um, zvolit moudrý přístup, trošku to sklidnit a v, vnést do toho racionální přístup a zodpovědný přístup v celém regionu. A na to nejprve musíme hrát jsou vlastní, převíst vlastní roli Libie. A někdo se zeptal, a tady se kdo na to ptal, máte pravdu. Je tady mix diplomatických od zahraniční politiky, energie, bezpečnost, migrační otázky. To je skvělý mix, který by se mohl zvrátit velice negativní eh, situaci. to, to mluví samo za sebe. Eh, mohlo by to být velice špatné, negativní, anebo také velmi pozitivní, když se nám podaří něco pozitivního učinit. Jde o koordinaci nejen eh, různých komisařů, eh, jejich práce, ale hlavně členských států a OSN. To je formát. Pravděpodobně budeme muset udělat práci v tomto směru už v těchto dnech spolu s Bernardino Leonem, který Nevím, jestli to už je eh, známá věc, ale mm, bude v Bruselu v tomto eh, týdnu, takže o tomto diskutovat budeme. Eh, přesně o tomto, abychom se postarali o to, že budeme mít koordinovaný přístup. Nejsem vůbec proti tomu, aby jedno, tady byly jednotlivé iniciativy členských států nebo jednotlivé skupiny, ehm, pokud e, toto vše bude koordinováno a pokud se to bude sdílet, a myslím si, že Libie by mohlo být jedním z takových případů, kdy bychom e, mohli pověřit některý z členských států, aby připravil e, práci Evropskou unii spolu s OSN, společně se Spojenými státy, tak abychom měli společný přístup. A to asi bude to nejobtížnější, nejobtížnější scénář, který je před námi. A stále si myslím, že musíme pracovat takže budeme aktivovat, motivovat nejrůznější strany, části libyské společnosti, které odmítají eh, terorismus a násilí. Jde o to, aby si sedli ke stolu a našli eh, cestu jak, tak, aby se nerozštěpila země, aby znovu mohli si řídit svou vlastní zemi. Ale eh, cesta, než se tam dostaneme, to bude asi to nejobtížnější. Stále si myslím, že úsilí, které do toho se snaží vkládat Bernardino Leon, potřebuje naši podporu. Je zjevná potřeba této koordinace. A konečně někdo se ptal na Ulex. Minulý týden se konalo setkání s, e, s výborem, to bylo první setkání s vášním výborem e, Evropského parlamentu, s panem předsedou tady. A této věci mluvila jsem s Žakem, On je připraven podat zprávu formálně po období čtyř měsíců, ale také předtím právě na onom zvláštním výboru. Tam budeme slyšet zprávy v tomto, této podobě o tom, k čemu se dopracoval a teď se nejenom začíná celou to papírovou prací, ale se, setkávají se relevantní lidé, aktéři. Takže myslím, že do konce ledna, začátku únoru eh, bychom mohli mít eh, takové předběžné posouzení v této věci. A ukončím Eh, to je to období po 2015, eh, reproduktivní práva, eh, mm, to je perfektní časování pro tu otázku. Ano, plně jsme angažováni práci Evropské unie na tomto, budeme tady mít také radu pro zahraniční záležitosti k tomuto, k této věci 12. prosince, tedy za týden. A doufám, budu v tomto smyslu pracovat, um, abychom měli společnou um, shodnou pozici Evropské unie jako celku. Zrovna jsem měla setkání, když jsem sem přijela uh, s důležitými lidmi z OSN, kteří na tom pracují a myslím si, že to je jedna z věcí, kde společná silná Evropská unie a její příspěvek mohou přivést ke zlepšení eh, situace na celém světě a my tuto mm, eh, eh, zopevnu chceme převzít. A co se týče mm, mm, dalšího vývoje, dnes ráno jsem se zrovna dívala na agendu na leden a uvědomila jsem si, že v Rize tam chceme nastartovat tento rok Evropský rok zaměřený na rozvoj nebo vývoj. Myslím, že to je 9. ledna přesně a doufám, že budu přítomna osobně a budu to moci zahájit. A e, myslím, že by to mohlo být jenom takové e, zna, první symbol e, e úmyslu, úmyslu nejenom e, komise, která je za to zodpovědná, ale i na mé úrovni. Protože smyslem naší e, nové koordinační metody v komisi není jenom zajištění koherentnosti, koordinování, ale je to také otázka politické vůle. A to znamená, že to, co chceme udělat v oblasti obchodu, dalšího vývoje, energie, včetně práce na South Streamu a proto dnes to setkání s kolegy Kanětem a Ševkoviče, otázka, kterou uvádíme v oblasti migrace a všech dalších aspektů, zahraniční bojovníci a podobně. Všechny tyto oblasti, to je součást zahraniční politiky a o to jde. to jde, protože to jsou ony prvky, které bychom mohli změnit eh, tímto formátem, eh, která se pustí Evropský parlament a také to, na co tak žádají národní parlamenty tak dlouho. A myslím, že to je jediná možnost, jak provozovat zahraniční politiku. Snažit se dát dohromady kousky eh, té skládačky a vytvořit celkový obraz o naší roli a našich krocích ne jenom reaktivním způsobem, ale také proaktivním způsobem. Snažit se anticipovat věci. A pro mě vývoj, další rozvoj je klíčem. Dnes eh, se mě někdo ptal, eh, jestli budu mít čas na eh, klimatickou, z klimatických změn, když se podíváte na všechny ty krize, které vás obklopují. Ano, musím. Musím, protože když do toho neinvestujeme úsilí dnes do nástrojů, které by mohly eh, zabránit krizím zítra, tak za deset let, nebo za pět let, dvacet let, ti, kteří budou na mém místě, budou stát předně před tak obrovským objemem a počtem krizí, jako tomu je dnes. Pokud nebudeme pracovat na nástrojích, které z dlouhodobého hlediska mohou vést k prevenci krizí, a vývoj, další vývoj a klima, to jsou dva klíčové prvky pro mě a také e, politika bezpečnosti, protože přístup ke zdrojům, přístup k lidským zdrojům, mm, stolení demokracie. To jsou asi ty nejcennější, nejsilnější nástroje, které Evropané mají, proto aby mohli stabilizovat nejenom náš region, ale také celou globální scénu. Je to něco, co se nevyplácí hned, co nevidíme hned za tři měsíce, ale je to, myslím, jediná věc, která má svůj dopad konkrétní pak za pět let. A to bude asi jednou z věcí, na které musíme pracovat, nejenom zdroje, ale také politická vůle a pozornost. A dovolte mi, abych ukončila tím, že eh, vás poprosím, abyste mě omluvili, protože komisaři na mě čekají, ehm, příště se s nimi setkáte. A slibuji vám, že se zase uvidíme se členy Evropského parlamentu brzy, možná tomu nebude příští týden, ale bude to brzy, a se všemi s vámi ve vašich národních parlamentech, až vás navštívím. Děkuji vám a slibuji, že budeme nadále na těchto věcech pracovat v příštích měsících. Thank you. Dámy a pánové, děkuji. Já myslím, že příště bychom měli mít ne tak nabitou agendu a více řečnické doby pro naše poslance. To je věc, kterou jsem se dnes naučil, takže abychom mohli mít tedy širší debatu příště. So thank you very much. Děkuji a nyní bychom měli zahájit diskusy na téma Moldávie. Naše delegace tam, prosím, předseda žádá o klid. That could people please go Prosím ty, kteří odcházejí, aby odcházeli v tichosti. Kann man jemand dafür aufhören? Sorry, there in the aisle. Tam v té uličce, prosím. Let us short have a discussion about... Budeme mít diskusi o Moldávii, pokud dovolíte. Moldavsku. Rozdali jsme první prohlášení a také posudek Evropského parlamentu, který se týká voleb a pak je zde ta špatná část, to jsou ty nedostatky, nicméně byly to spravedlivé demokratické volby. Podle posledních zpráv o výsledcích zatím je spočítáno 95 hlasů, by to znamenalo, že pro evropské strany, demokraté a liberálové a ještě jedna strana mají společně 55 křesel, což by znamenalo, že mají 55 ze 101 křesel. Ten výsledek vypadá tedy tak, že je zde proevropská většina. Já jsem měl určité pochybnosti v uplynulých dnech. I s ohledem na ten první výsledek, který jsme dostali včera v noci, to vypadalo dost odlišně. Ale myslím, že to svědčí o tom, že jsou zde dobré příležitosti, jak implementovat dohodu o přidružení a volném obchodu, ale ukazuje to také, že se musíme více podívat na tu globální diskuzi, kterou máme. Nejedná se teď pouze o volný obchod, je to situace. That we have to see, that we have to do more. Kdy musíme více pracovat už eh, uvidíme, jakým směrem se ubírá prostřednictvím restrikcí obchodu a také PR metod. Rusko ovlivnilo kampaň v této zemi v uplynulých měsících, tak vidím, že my jsme v této debatě pořád ještě poměrně nevinní a musíme se na to podívat, řekl bych, pozorněji než v minulosti. V souvislosti třeba s Gruzií i Ukrajinou. Ta smlouva, kterou teď Rusko uzavřelo s Abcházií, ukazuje, že se to všude ubírá stejným směrem. A dnes už je to jasně patrné, ale já doufám, že tento výsledek v Moldavsku nám dá mandát, nebo dá zemi mandát pokračovat v proevropské politice, která by ovšem měla být řízena profesionálněji než dosud. To je tedy alespoň můj názor. Někdy máte pocit, že taková malá země někde na jeho východě nemusí být eh, brána vážně. Ale ten velký muž v Moskvě ji vážně bere, takže my, my bychom si měli uvědomit, že někdy musíme něco udělat. Nemáme proto politickou strategii, ale hodně technokratických eh, řešení a kroků. Potřebujeme obecnou strategii pro takovéto země. A ještě poslední poznámka z mé strany. V současné době musíme si uvědomit, že Rusko požadovalo dohodu o volném obchodu od Vladivostoku po Lisabon. Já s tím souhlasím. Já si myslím, že pro nás je jen dobré, když budeme mít dobré vztahy s Ruskem. Hlavní věc je, že každá země má právo na svou volbu, vybrat si, jaké, ta jakou stranu se postaví. A pokud země jako Moldavsko, Ukrajina a Gruzie řeknou, že nechtějí, aby je zastupovalo Rusko, tak je to jejich právo. Oni se mohou rozhodnout podle Helsinské smlouvy, je územní celistvost svrchovaným právem každé země. Každá země má svrchované právo vyjednávat dohody, spojenectví podle svého uvážení. Je to v Helsinské smlouvě a je to také součást mezinárodního práva svrchované právo zemí rozhodnout se, jakým směrem se chtějí ubírat. Takže zahajuji rozpravu. Kdo se hlásí o slovo? Paní Kalniete. Thank you, Mr. President. I would like... Děkuji, pane předsedo. Ráda bych eh, řekla, že jsem velmi potěšena výsledky voleb, eh, protože když se EPP před eh, několika týdny, několik týdnů před volbami vycestoval do Moldavska, tak zdaleka ještě nebylo vyhráno. A já chci poblahopřát moldavským přátelům. Když jsme byli v Moldavsku, tak jsme vyslali jasný signál. Máte naše podporu před volbami. I po volbách ale budeme potom velmi nároční, pokud jde o reformy. A právě to by měla Evropská unie udělat. Měla by klást tvrdé požadavky, pokud je o implementaci reform. A Evropská unie by měla také pomáhat Moldavsku v těchto reformách a já bych je navrhla, aby ty země, které v roce 1991 začínaly na stejné startovní čáře a prošly reformami a nyní jsou v Evropské unii, právě tyto země mají tu patřičnou zkušenost, poučili se z chyb i z úspěchu. Odborníci z těchto zemí by byli tím nejlepším vyslancem do Moldavska, kteří by mohli pomáhat krok za krokem jejich zemi měnit podle programu reform. Myslím si, že to je nejvíce přesvědčivý nástroj, který máme, abychom dokázali, že jejich rozhodnutí pro Evropu je správným rozhodnutím. Děkuji. Eh, eh, Jsem rád, že se tady opět objevuje Moldavsko po skutečně výtečném včerejším výsledku. Ale rád bych podotkl eh, v souvislosti s předešlou diskusí, pokud, ať již jde o Moldavsko či země západního Balkánu, pokud jaksi příliš dlouho je necháme čekat a to proto mě se tak velmi nelíbila ta výrok těmi pěti lety, tak tam zavládne strašlivá frustrace a dále. Musíme pochopit a realizovat, že Ruská federace vede hospodářskou válku nejenom proti Ukrajině, ale také proti Moldavsku, například zákaz dovozu vína a tak dále což znamená, že my můžeme udržet modlavsko nad vodou pouze, když mu efektivně pomůžeme jako Evropa a otevřeme náš trh. Nemůžeme očekávat, že eh, nemůžeme dopustit, aby Moldavsko, které je nejchudší zemí Evropy, ještě dále pod ruským tlakem chudlo a my mu nepomohli. Pane předsedo, pár poznámek. Ano, patřím k těm, kteří velmi vítají výsledek eh, včerejších voleb eh, v Moldávii. Ehm, nejprve bych eh, chtěl říct, že nemůžeme zapomenout na atmosféru, která ehm, vládla před volbami. je tady veliký tlak, který vynakládalo Rusko a proruské síly vnitřně. Za druhé, sankce, které byly úplně mimo veškeré pravidla, která, která byla tedy uvalena na Eh, Moldavii To, to mělo obrovský dopad a díky podpoře Evropy se Moldavii napomohlo k tomu, aby nějakým způsobem překonala tyto dopady ruských sankcí. Za třetí, je důležité, abychom změnili to, eh, co je nejdůležitější věc. Je to Evropa, jsme to my, Národní parlament, Evropský parlament, komise EU, abychom napomohli pro evropským silám v Moldávii, aby co nejrychleji vybudovali lepší vládu, e, lepší vládu pro moldavský e, lid nejprve a pak pro celý evropský projekt. A za třetí, Eh, budu citovat eh, z něko, eh, slova někoho, koho si velice cením. Musíme zajistit, aby Moldávie začala řádně a včas implementovat stabilizační dohodu s Evropou, protože toto je jediná možnost, jak postupovat v souladu s Evropou a zajistit, aby tato dohoda, až bude pořádně realizována, že vytvoří základnu pro další ehm, potenciál pro to, aby bylo možné se připojit k Evropské unii. Konečně, eh, kolegové, mluvilo se tady o tom, proč ehm, eh, se soudci v Moldávii eh, rozhodli zakázat ehm, fungování stran před volbami. Možná jenom čistě z teoretického hlediska. To může znít podivně, ale jestliže jedna strana a je zjevně financována Moskvou, a její eh, vůdce řekne, že je tady, aby představoval zájmy Ruska ve volbách a potom jeho strana je z, propojena s lidmi, kteří eh, byli eh, odsouzeni, protože organizovali eh, zločinecké aktivity a snažili se podkopat stabilitu a bezpečnost v Ukrajině. Toto není jenom další mechanická páka politická, ale to je něco, co jde mimo jakékoliv zahranice evropských pravidel. A poslední věc. Budeme přemýšlet, eh, přemýšlíme také o tom, že Rusko bude, může financovat strany v Evropské unii. Eh, víme, že tyto strany jsou jasně proti Evropské unii. Víme, že tyto strany jsou koordinovány mezi, se koordinují mezi sebou. A není tu jedna jediná strana, ale eh, mnoho dalších. A můžeme vám v národních parlamentech a nám v Evropském parlamentu. Můžeme si eh, dovolit pokračovat tomto, dělat jako, že se nic neděje jménem takzvané demokracie, protože v praxi eh, je to pátá kolona, která se tady vytváří Rus, eh, ze strany Ruska a která je úplně zaměřená proti evropskému projektu. Děkuji. Je la palabra al señor Preda. Nyní slova má pan Preda. <laughs> Děkuji, pane předsedo. Já plně souhlasím s kolegou ze socialistické frakce, když se vysvětluje to, že ta strana, která nese název vlast, byla vyloučena z voleb, protože několik dní před volbami byly předloženy důkazy o financování z Moskvy. A to je zakázáno volebním zákonem, který jasně říká, že žádná strana nemůže získávat financování z vnějšku, ze zahraničí. Takže je to opravdu velmi nepříznivé v takové situaci, kdy jsme se i my v Evropské unii domlu- dověděli minulý týden, že i některé strany fungující v našich členských státech dostaly financování z Moskvy. My se prostě vracíme do 50. let s těmi ruskými penězi, které zaplavují evropskou politickou scénu uvnitř Evropské unie a také v sousedství. To je velmi závažné, je to stejně závažné jako ty vojenské anexe. Ještě pár slov eh, k těm třem evropským stranám, které patří do tři, tří politických frakcí, které jsou zastoupeny v našem parlamentu, EPP, SD a ALDE. Zástupci strany EPP, nebo zástupce pan Filat, pan Gimbu ze strany liberálů, oba dva už oznámili, že budou jednat s cílem vytvořit pro Evropskou koalici. Jsem přesvědčen, že pan Lupu ze socialistů se také připojí k tomuto týmu. Jehož cílem bude v Kišiněvě vytvořit novou proevropskou vládu. Nezapomínejme také, že vláda, která právě ukončila svůj mandát, formálně oznámila, že v roce 2015 Moldavsko předloží svou kandidaturu. Takže se od nás bude očekávat podpora, bude se to týkat právě toho v první řadě. To je také obsaženo ve zprávě pana Austrevičuse, o které jsme hlasovali posledně, takže nezapomínejme, že tato podpora to bude něco politicky velmi citlivého a připravme, připravme se na to. Děkuji. A nyní má slovo pan Austrevičus. Thank you, Chairman. Indeed, uh, colleagues. Pane předsedo, ano, kolegové, máme velikou příležitost, abychom pogratulovali nejenom Moldavi a moldavskému lidu, který um, s, aktivně začal účastnit obecných voleb, všeobecných voleb, ale také Evropskému parlamentu, který učinil správné rozhodnutí tím, že mm, ratifikoval asociační dohodu s Moldavskou republikou a to eh, ve správný okamžik. Myslím, že naše poselství prošlo, že jsme sjednoceni. Chceme na pomoci Moldavii a moldavskému lidu, aby pokročil ku předu, ne aby se díval zpátky, kolem sebe, ale aby šel ku předu, aby si zvolil správnou cestu. To je evropská eh, perspektiva a doufám, že tyto volby poslouží jako vynikající základna pro novou vládu moldavskou, která se bude vytvářet. Um, a tak, aby se nazývala nejen proevropskou, ale proaktivní a aby to byla vláda, která bude bojovat proti korupci, um, lepší řízení a jasnou cestu zaměřenou na reformy. Ano, musíme souhlasit s tím, že Moldávie eh, toho má ještě hodně před sebou. Musí eh, zreformovat politickou, ekonomické struktury musí um, dostat lepší příležitost vlastní obchodu, tak aby měla lepší výsledky, eh, aby zajistila více prosperity um, v této zemi. Uh, ale kolegové, doufám, že toto je zase příležitost, jak ukázat, že tady je jasná perspektiva pro takové země, které si zvolí správnou cestu která bude zaměřena na reformy a bude pokračovat ku předu. Prosto včerejší volby v Moldávii ukázaly zase, že jsme na správné cestě, že bychom těmto zemím měli dát jasnou příležitost, aby tyto reformy prováděly a měli bychom je motivovat a tím, že je budeme podporovat. Ehm, struktury eh, Evropské unie, stejně tak jako členské eh, státy, by měly podpořit Moldávii tím, že se ehm, bude poskytovat pomoc nebo expertíza individuálně, jinak eh, tak aby tato země měla lepší přístup k trhům v Evropské unii. A ehm, věřím, že mm, tato země pak si povede lépe a bude moci se etablovat jako zářný příklad evropských reform. Děkuji vám. Yes. Eh, vamos a parar do... Děkuji, nyní si uděláme na dvě minuty přestávku, protože čekáme na a stálého zástupce Nizozemská u Evropské unie. Bude to poslední bod na pořadu jednání. Chci připomenout, eh, že v 18.30 budeme mít koktejl tady v předsálí, takže uděláme si teď dvouminutovou přestávku a pak budeme pokračovat. Vamos a empezar. Tenemos el privilegio. Začneme. Máme informační schůzku s Pietrem de Hoyerem, který je starým představitelem Nizozemska při Evropské unii. Je to na téma, které nás velmi zajímá, a sice informace o vývoji vyšetřování havárie letu MH17 na Ukrajině. Musíme připomenout, že úřady dali nizozemskou možnost, aby vyšetřilo, prošetřilo černé skřínky, takže to, co nám dnes řekne pan Pěter de Hoyer, je určitě velmi zajímavé. Thank you very much, Chairman, for the... Pane předsedo, za tuto příležitost, která je mou druhou příležitostí poskytnout vašemu výboru aktuální informace o eh, dalším vývoji eh, katastrofy MH17. Jak si si vzpomenete, tak eh, této katastrofě došlo 17. července tohoto roku. Vedlo to ke umrtí všech 298 pasažérů a členů posádky. V dnech, které následovaly po katastrofě, mezinárodní společenství bylo jednotné ve svém přesvědčení o tom, že po této katastrofě, že bychom se měli zabývat touto situací. Po katastrofě máme tady tři priority, které byly nastíněny. První repatriace, Eh, tedy identifikace věcí, které patřily posádce a obětem. Za druhé eh, technická šetření, vyšetřování, které mm, má vyjasnit podmínky, za kterých došlo ke katastrofě, okolnosti a dále eh, trestné řízení, které by mělo podpořit vyšetření tak, aby byly postiženi nalezení pachatelé. Toto jsou tři priority, které znamenají spolu spolupráci OECD, OSN, Radu bezpečnosti OSN, EU. E, Tady bylo vydáno usnesení číslo 2166 a to 1. E, července. E, má země je vděčná za podporu, které jí poskytuje Evropský parlament v následných krocích, které jsme učinili po katastrofě a doufám, pane předsedo, že budeme moci pokračovat v, v, budeme, dále dostaneme, se nám podpory tohoto parlamentu. Dovolte mi, abych ve svých úvodních poznámkách mm, se věnoval těm třemi, třema, třem prioritám. A pak ukončím tím, že udělám pár poznámek k práci, která ještě před námi a doufám, že mm, no, si uvědomíte, že dnes jednám jménem své vlády, tak abych skutečně poskytl aktuální informace o krocích, které moje vláda podnikla. První ze tří priorit. Repatriace, identifikace v dnech, které následovaly po neštěstí, eh, Ukrajina a Nizozemsko eh, se zhodli eh, na tom, že k identifikaci dojde v Nizozemsku a že Nizozemsko, Austrálie a Malajzie ehm, vytvoří společnou repatriační misi. Během 24 hodin po neštěstí bývalý ministr, ministr Timmermans, ehm, první místo předseda, byl provázen týmem forenzních expertů, který okamžitě přijel do Ukrajiny a ujel se práce. Další den bylo zřízeno ústředí v Charkově a byla, připravovali jsme se na eh, první návštěvu místa katastrofy. Eh, jenom krátké návštěvy byly zpočátku možné vzhledem k bezpečnostní situaci, která eh, byla velice mm, úzce sledována OECD a tady chceme vyjádřit vděk za veškerou práci, kterou OECD odvedla v tomto kontextu. Jmenováním pana Albosta Berse v té, pro tuto repatriační misi, to bylo 26. července, tato mise začala oficiálně se svou prací, ale v té době už mnoho těl bylo nalezeno expertním týmem. 6. srpna bylo rozhodnuto, že vzhledem k bezpečnostní situaci můj se nemůže pokračovat v práci. To byl velký krok zpátky. A v měsíci eh, prosin, eh, pardon, eh, srpnu, září Nizozemsko mělo neustále kontakty s OECD, aby zjistilo, jestli je možný obnovený přístup k místu katastrofy. Evropská eh, rada, eh, rada Evropské unie znovu zdůraznili eh, v, ve svých závěrech, že je nutný bezpečný přístup k místu katastrofy, že to musí být integrální součástí také příměří na Ukrajině osobní e, tedy e, v Einhovenu dorazily poslední e, zbytky letadla, zbytky, osobní zbytky cestujících. V Hleversumu byly schromážděny, kde je, se dále pokračuje v identifikaci. 289 z 298 obětí bylo identifikováno ale jak si dovedete představit, práce stále pokračuje mm, a vzhledem k tomu, že pátek minulého týdne eh, znovu byla detekována celá řada eh, osobních věcí obětí, které byly přivezeny zpátky domů. Druhá priorita a to jsou technické, technické vyšetřování. Chtěl bych, měl bych začít tím, že řeknu, že je tady příloha 13 úmluvy o e, mezinárodním letecké pomoci, neboli Šikákská dohoda. Ta jasně e, stanovuje parametry pro vyšetřování takovéto letecké katastrofy. A protože stát, kterému ke katastrofě došlo, Ukrajina má primárně zodpovědnost e, za to, aby vedlo vyšetřování a když se podíváme na přílohu 13. této umluvy, tak šetření do této letecké katastrofy na Ukrajině AB a AAA znamenalo, že povedou toto vyšetření a nizozemské, tady máme bezpečnostní grémium, které je naprosto nezávislé, nizozemské grémium. Pak je tady nezávislý tým vyšetřovatelů z několika zemí, včetně Nizozemska, Ukrajiny, Ruska, e, Austrálie a Malajzie stejně tak jako zástupci Evropské letecké bezpečnostní agentury EASA a také Mezinárodní letecká organizace ICAO, ICAO prošetřují e, okolnosti celé katastrofy. Nizozemská Safety Board mezi tím už vydala předběžnou zprávu, a to bylo 9. září. Jeden z nálezů zněl tak, že eh, to, k čemu do poškození, kterému došlo v přední části letadla, naznačuje, že letadlo proniklo eh, že jim eh, pronikl obrovský ty silný objekt z vnějšku, něco z vnějšku proniklo do letadla. A Ehm, proto byly vyloučeny eh, dřívější hypotézy, které říkaly, že eh, letadlo bylo sraženo, eh, sestřeleno v důsledku teroristického útoku zevnitř a, nebo nějakou mechanickým selháním letadla, že k tomu došlo. Eh, pro účely dalšího vyšetřování eh, tohoto grémia eh, byly zbytky těchto ruin znovu převezeny a byla sestavena mise 11. října a 22. a 23. října. Toto bylo učiněno v kooperaci a v souladu se všemi aktéry, kteří jsou zaangažováni a s místními jednotkami, které pomáhají. A než bylo dokončeno vyšetřování, tak než bude dokončeno vyšetřování, nebudou vyvozeny žádné konkrétní závory. O příčině bezpečnostní orgán Nizozemka chce vydat svou konečnou zprávu do poloviny roku 2015. Cílem tohoto vyšetřování je zjistit okolnosti e, neštěstí a neviníky. Tady toto bude předmětem dalšího vyšetřování, to je právě třetí priorita. Trestní sněhání jsou tu různé e, země, které v rámci své jurisdikce začaly už trestními vyšetřování trestním. Eh, je tady společný vyšetřovací tým, který byl vytvořen 7. Eh, srpna, který má spolupracovat. Je to práce, eh, tento tým, který je sestaven z Nizozemci, Ukrajinci, Australci a Belgičany a spolupracuje s ostatními zeměmi, včetně Malajzie. Nizozemský prokurátor se také sleduje každodenní práci tohoto vyšetřovacího společného týmu a toto vyšetřování je prováděno nezávisle. Eh, nizozemský eh, prokurátor, zástupce eh, naznačil, že trestní vyšetřování také budou pokračovat, ale je tady velmi komplet, ten případ je velice komplexní a je tady také s ním propojena mezinárodní dimenze. Nizozemská vláda se nechce pustit do žádných spekulací, jde o převezení politické zodpovědnosti a nebudou učiněny žádné závěry, dokud nebude ukončeno vyšetřování. Co je před námi, rád bych uzavřel tím, že zdůrazním eh, důležitou práci, která ještě je před námi, eh, protože eh, žádná z těch tří priorit nebo oblastí nebyla dosud dokončena. K první, jak jsem už naznačil, stále je tady devět obětí, které ještě musí být pozitivním způsobem identifikovány, tak abychom mohli učinit jejich identifikaci možnou, tak by mě bylo nezbytné se vrátit místu katastrofy. Na místo katastrofy jsou některé oblasti tohoto místa, které ještě nebyly propátrány vzhledem k bezpečnostní situaci situaci. Navíc jsou tu takzvané spálená místa, ta budou vyžadovat další vyšetřování. K druhé eh, cestě druhém způsobu je tady technické vyšetřování, které probíhá podle norem a parametrů, na kterém se mezinárodní společenství dohodla v příloze 13 Šikákské umluvy a zase tady to musí jít svou cestou. Není, není nutnost, aby další, eh, aby se do toho angažovalo další mezinárodní vyšetřování. Vyšetřování by mělo zůstat eh, mít technickou povahu a nemělo být eh, podléhat politickým záměrům. Ale není tady žádný důvod, abychom měli pochyby v objektivnost a v nezaujatost mezinárodního týmu, který vede celé vyšetřování. Také nemůžeme vyloučit možnost toho, že bude zapotřebí znovu přijít na místo katastrofy, tak aby mu mohlo se pokračovat v technickém šetřování. A ještě bych měl dodat, jak jsem již naznačil minulý týden, a před dvěma týdny eh, ty ruiny tady byly eh, tohoto letadla eh, byly shromážděny. Jsou to prvky, které jsou považovány za důležité pro další vyšetřování, budou navráceny do Nizozemska a doufáme, že dorazí do Nizozemska příští týden. K třetí oblasti koordinované eh, trestní šetřování, které probíhá v několika zemích, včetně Nizozemska. Eh, to bude vyžadovat plnou spolupráci všech aktérů. Eh, kteří jsou účastní. Eh, zvláště vyzýváme všechny země, aby spolupracovali eh, s žádostmi o právní pomoc, které možná budou následovat. A jak jsem už řekl, má vláda, má vedoucí roli v těchto vyšetřováních a ta sama se nebude vyjadřovat otázce tomu, kdo vede právní, kdo má právní zodpovědnost za toto neštěstí, než budou ukončena vyšetřování. Na závěr rád bych řekl, že nizozemská vláda se nech, nechce přijímat všechny. Eh, eh, zodpovědnost jsou tady ony tři nastíněné priority. Jak vidíte, eh, členové vlády, včetně premiéra, jasně toto ukázali od samého začátku. Toto je velmi složitý úkol, který vyžaduje trpělivost, spolupráci a jednotný přístup. A mohu vás ujistit, že s pomocí našich evropských a mezinárodních přátel neskončíme, dokud ne, do, ne, ne, se nedostaneme k cíli minuta. Thank you, Mr. De Goyer. Thank you, Peter. Děkuji, Peter, za tento přehled vyšetřování nehody letu MH17 na Ukrajině, ale také děkuji eh, předsedovi Elmarovi za to, že zařadil toto téma na pořad jednání. Velmi se toho cením, jak já, zástupkyně Senátu, tak i další. Tento tato nehoda měla velký dopad na nizozemskou společnost. Těch 298 lidí na palubě, 269 bylo nizozemského původu. Pozůstalí jsou rádi, že se většina těchto obětí vrátila domů a teď také budou mít jasné odpovědi o tom, co se vlastně stalo. Bohužel tyto odpovědi nebudou mít hned, bude to ještě trvat dlouho. Jako předsedkyně výboru jsem během léta diskutovala s odpovídajícími ministry o tom, jak po nehodě jednat v té velmi politicky citlivé situaci mezi Ruskem a Ukrajinou. A zároveň jsme se samozřejmě snažili být zde pro rodiny, a podpořit je v jejich zármutku. Já sama jsem byla čtyřikrát na letišti v Eidhovenu, abych vzdala poslední čest těm obětem. Poslední let s jejich pozůstatky se vrátil teď v pátek. Musíme jasně zjistit, co se stalo, co způsobilo tuto nehodu. Ovšem jasné, že jsme tomu věnovali opravdu velkou pozornost a já chci poděkovat vám všem za vaši podporu. Je velmi dobré vědět, že i ostatní Evropané prokazují solidaritu a sympatizují s nizozemskou společností i s jakoukoliv jinou zemí, její státní příslušníci eh, byli obětí nějaké katastrofy. Děkuji. Yes, thank you, uh, thank you, ano, děkuji, Elmare. Já bych ráda vyjádřila svůj dík za to, že jsi zařadil toto téma na pořad jednání a že si dal příležitost stálemu zástupci Nizozemska, aby informoval znovu tento výbor. Když jsme dostali ty první stručné informace, tak jsem už tehdy říkala, že je naší morální povinností vůči rodinám obětí, abychom pokračovali v tomto důkladném procesu až do konečného kroku, dokud nebude jasno, kdo je za to zodpovědný. Můžete nám specifičtěji říct, jak to bude vypadat v tom třetím kroku? Dost specificky jste hovořil o tom technickém šetření, že očekáváme v polovině roku 2015 závěrečnou zprávu. Vím, že to bude trvat déle, ale na úvodu no, svého vystoupení jste řekl, že jste vždycky cítil podporu Evropského parlamentu. Já chci zdůraznit, ano, vy tuto podporu máte, takže co můžeme udělat, abychom také urychlili na maximum tento třetí krok, který má za úkol postavit eh, vyníky před soud. Co máme udělat my z naší strany, abychom eh, to uspíšili, protože já osobně se velmi cením toho, jak Nizozemsko až dosud vedlo toto vyšetřování a celý proces, ale rodiny obětí samozřejmě čekají, až bude učiněn i tento poslední krok, takže můžete nám říci nějaké konkrétnější informace a jak vám v tom můžeme pomoci. Thank you, Mr. Chair. Well, the gratitude has already been, been... Děkuji, pane předsedo kolegové, jedna z Národního parlamentu, jedna z Evropské, z Evropského parlamentu už vyjádřila díky, já se k ním jen přepojuji, ale mám ještě jednu otázku. Až bude technická zpráva připravena, až bude ukončeno trestní vyšetřování, mohlo by toto obojí být prezentováno zde na výboru pro zahraniční záležitosti? Děkuji. Voorzitter, dank u wel. Pane předsedo, děkuji vám. Děkuji vám velice za to, že dnes opětovně jsme dostali další informace o této strašné katastrofě, která nás všechny hluboce zasáhla. Ve výboru pro dopravu jsme měli v září slyšení o této katastrofě a dnes jsme museli opětovně zastavit dech. Děkuji vám mnohokrát za dodatečné informace. Jsou tam dva elementy, které mi obzvláště leží na srdci. A to je otázka panu de Hojerovi za prvé. Důkazní materiál k katastrofě došlo 17. července, tedy již před několika měsíci, a části trosek, které byly nalezeny minulý týden, pan de Hojer o tom hovořil, nás vedou k této otázce, jak jisté je to, že se i nadále budou nacházet další části trosek, které budou důležité pro zjištění příčiny eh, této katastrofy. To celé se odehrálo již před několika měsíci. Víme, že materiál mizel, že byl scizován. Jak tedy vy osobně vidíte tu situaci? A druhá otázka, další vyšetřování. Zde se jedná o přelety nad východní Ukrajinou do jaké míry máte k dispozici informace, či respektive se sdílí informace mezi komerčními leteckými společnostmi a bezpečnostními službami. Víme, že v době, kdy, šlo, kdy došlo k této katastrofě, k té havárii, již některé letecké společnosti nad východní Ukrajinou nelétaly a ostatní ano. Takže jak souvisí eh, tato výměna informací s těmi vyšetřováními, které probíhají? Děkuji. V zájmu spravedlnosti a především v zájmu těch, eh, kteří v této nehodě ztratili své drahé, je spravedlnost a zodpovědnost klíčovou otázkou a já doufám, že tento výbor si vyslechne i ty eh, nezávislé experty. Pár otázek. Proč Nizozemsko, Belgie, Spojené království a Ukrajina podepsali dohodu o neodhalování výsledků společného vyšetřování. Je zde snad veto, pokud jde o strany této eh, dohody, vzhledem k tomu, že jedna strana působí problémy a právě proto bych se chtěla zeptat, možná proto do toho nebylo zahrnuto, zahrnuta Malajzie. A co dělá nizozemská vláda, aby zajistila, že všichni evropští letečtí dopravci budou stejně informováni o rizicích, eh, které představuje přelet nad určitými oblastmi. Je nadále záhadou, proč eh, malajské aerolinky nebyly informovány, zatímco ostatní ano, pokud jde o riziko přeletu nad tímto územím. Evropská spolupráce, která má vést k tomu, aby se neopakovala tragédie letu MH17, je zcela zásadní. Další otázka je, zda nizozemská vláda souhlasí s tím, že je opravdu divné, že takové parlamenty, jako je třeba německý Bundestag, může uh, a nizozemský parlament nemůže mít přístup k satelitním snímkům. Parlament by k tomu měl mít přístup, protože to vůbec nebrzdí vyšetřování. Vůbec to nebrzdí vyšetřování ohledně toho, co se stalo technicky a kdo je za to trestně zodpovědný. Děkuji. No, la Chci popřát panu Kojerovi za jeho jasné představení výsledků. To svědčí o tom, že dělají opravdu profesionální práci. Jedna věc, která mě překvapuje, je ta opatrnost. Zatím nevíme, jaké byly jasné okolnosti, i když se zdá, eh, že už nějakou představu máme. My tuto opatrnost vždycky připomínáme. A tato, při, tato opatrnost nám často chybí, abychom neublížili těm zainteresovaným stranám a abychom neinformovali vyníky. Takže budeme naslouchat a budeme očekávat výsledky vyšetřování. Dvě otázky. Kdy si myslíte, že budeme mít výsledky? Jak dlouho trvá takovéto vyšetřování? Uh, Pane předsedo, děkuji všem zástupcům, poslancům za tyto otázky. Pokusím se na ně odpovědět, jak bude nejvíce v mých silách. První otázka, myslím, zněla, co může Evropský parlament udělat pro to, aby mohl na pomoci tomu, že tato vyšetřování, vyšetřování, která probíhají, a vůbec celá práce, která se ještě musí udělat, práce spojená s repatriací obětí. Co tedy Evropský parlament může udělat, aby tomu napomohl? Myslím, že nejpraktičtější jsou dvě věci. To, co parlament v této fázi udělat může. A to je za prvé trestní eh, šetření, tady budou žádosti o právní pomoc, eh, které budou eh, vyslány do třetích zemí. A Řekl bych, že to je běžná záležitost eh, mezi státními, úřady státních zástupců a jednotlivými zeměmi, ale myslím si, že eh, bude cenné, když parlament eh, celý tento proces bude sledovat a naznačí, že opravdu očekává, že země, které byly požádány o právní pomoc v tomto vyšetřování, aby dostali svém svým závazkům. A za druhé, už jsem naznačil, že možná bude mm, nezbytné se vrátit na místo katastrofy kvůli dalšímu šetření. A to i nadále je obtížné, protože tady je jak bezpečnostní situace, jaká je. A mm, tato situace bezpečnostní je obtížná, protože příměří bývá často narušováno. A myslím si, že by bylo užitečné, kdyby parlament i nadále eh, naléhal na to, aby všechny strany se eh, držely minské dohody. Eh, Jejich součástí právě dodržování příměří je. A pak to byla otázka, jestli tento výbor vidí výsledek tohoto trestního šetření jestli uvidí ty výsledky. Eh, předpokládám, že má vláda bude velice, eh, vám velice ráda poskytne jakoukoliv informaci, eh, která, kterou také předloží národním parlamentům a toto bude otevřená informace. Takže určitě tuto žádost nebo návrh předám zástup vlády ve svém městě. Vrak letadla, otázka, zdali Ehm, tady byly ukradeny nějaké průdukazní prostředky nebo jiným způsobem eh, zmizely. Dovedete si představit, že nejsem, nemohu předjímat práci bezpečnostního výboru. A už jsem řekl, že možná bude nutné v určité fázi v průběhu celého vyšetřování v Nizozemsku a při rekonstrukci, která bude eh, prováděna eh, s vrakem, který jsme získali zpátky, bude možné se snad vrátit. Nevím, nikdo to neví. Bezpečnostní výbor bude muset prošetřit vrak eh, letadla, který byl zhromážděn. Řekl bych, že toto bylo učiněno inteligentním způsobem na základě dřívějších návštěv na místo neštěstí a také na základě eh, eh, profesionálních znalostí eh, lidí, kteří vedou vyšetřování. Tito lidé identifikovali určité prvky vraku, které našli na místě a je to právě na bezpečnostní grémium, které rozhodlo 23. listopadu, že eh, získali eh, zbytky vraků eh, letadla, které, bylo, které chtěli získat, které chtěli najít. Takže si myslím, že bychom měli opravdu vyčkat na kroky, které tento bezpečnostní grémium bude dělat v tomto vyšetřování. K otázce, která se týká sílení informací a sice o toho, jak je bezpečné létat nad oblastmi, jako je východní Ukrajina v době eh, nepřátelské situace nebo krizové situace. To je celý komplex ehm, otázek ehm, informování eh, těch, kteří řídí letadla. Eh, myslím, že bych k tomu měl říct dvě věci. Jednak bez ohledu na to, jak hrozné toto neštěstí bylo, eh, se všichni z nás snaží z toho eh, poučit. V minulých týdnech, bylo to v listopadu, v ECAO, se vedly diskuze o pravidlech a postupech, které eh, se k takovým případům vztahují. Měl bych něco říci, o tom není pochyb. No, byla tady jedna otázka k tomu, proč nebyla letecká společnost informována o příslušné situaci. Myslím si, že právě v této fázi situace vypadá tak, že Kdykoliv je tu identifikované riziko, tak je dáno k dispozici veřejnosti a je na zodpovědnosti leteckých společností, jak využijí této informace a jaká učiní rozhodnutí. Otázka sdílení eh, informací eh, eh, pravodajských z leteckými společnosti. Asi pochopíte, že se budu distancovat od odpovědi, asi nebudu moci vám říct, jak klasifikované mohou být informace, do jaké míry mohou tyto zpravodajské informace být sdíleny s veřejnými společnostmi či ne, jako jsou třeba letecké společnosti. Otázka, která se je propojena s prvním, pro, jak je možné, že Bundestag měl přístup k satelitním eh, fotkám a jiným zpravodajským informacím. Jistě, že má vláda si je vědoma um, toho, co publikovala média k tomu, ale mohu říci, že součást eh, trestního vyšetřování, eh, že tady úřad státního zástupce se pokusí získat všechny informace, jakékoliv informace zpravodajské nebo jiné, které budou k dispozici a které budou přístupné, včetně informací o satelitních eh, obrázcích, o kterých média podávala zprávu. A jsme optimističtí v tom, že se nám podaří získat přístup k takovému typu materiálu, který bude nezbytný pro to, abychom mohli vést další trestní šetření. Jak dlouho může vyšetřování trvat? Už jsem naznačil, že bezpečnostní eh, výbor nebo že to šetření může trvat do tak poloviny roku 2015. A rok vyšetřování v tak komplexním případu katastrofy vlastně není dlouhé období. A proto doufám, že mě nebudete činit zodpovědným, pokud to bude trvat ještě déle do příštího léta. Takže s tímto počítáme. Eh, trestní vyšetřování, mm, protože je skutečně velmi složité a já jsem vědomě o tom hovořil, to bude trvat eh, delší dobu, to chce svůj čas, dovedete si, nejsem schopen konkrétně říct, jak dlouho, kdybych měl to spojit s nějakým datem, tak si myslím, že to může trvat až do roku 2016. Zase musíte pochopit eh, obtížnost takovýchto vyšetřování. A dvouleté období tedy se nezdá být nerealistické. Pane předsedo, doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Nikdo jiný už se nehlásí o slovo, takže já. Ještě někdo? Prosím. I understand we can continue with questions, right? Já jsem to pochopil, že můžu položit otázku. Je to tak? Dobře. Takže já mám otázku, zda chcete uvolnit ještě další úkaz, důkazy, které by mohly vyjasnit otázku, kdo je zodpovědný. Konspirační teorie ohledně zodpovědnosti Ukrajiny existuje a je poměrně znepokojivá, takže pokud můžete dokázat, že tyto spekulace jsou nepodložené, jste připraven tyto důkazy předložit nebo ne? Děkuji, pane předsedo. Pane stálý zástupče, dovolte, abych ještě jednou vyjádřila sympatie celému Nizozemsku, kvůli této nehodě letu MH17. Já zastupuji Polsko a vždycky srovnáváme tyto okolnosti s nehodou, která se stala ve Smolensku. Ráda bych poděkovala nizozemské vládě především za to, že dosáhla dohody s Ukrajinou velmi brzy, pokud jde o identifikaci těl na nizozemském území. Myslím si, že to bylo velmi důležité vzhledem k tomu, že vám to poskytlo takové ujištění v celém tom procesu a umožnilo vám to vyhnout se skutečným katastrofám pro rodiny. V Polsku my pořád ještě pocitujeme dopady toho, že identifikace byla ponechána na ruské straně. A za druhé bych vám ráda poděkovala také za to, že jste z technického vyšetřování udělali mezinárodní záležitost. Je velmi důležité, aby technickou stránku věci posuzovaly nezávislé orgány. Určitě může ještě dlouho trvat, než dospějete ke konečným závěrům, ale přesto si myslím, že to, že máme tu ošklivou polskou zkušenost a když ji srovnám s takovouto událostí, tak si myslím, že vy alespoň zajistíte správný průběh vyšetřování a to je velmi důležité. Děkuji, pane předsedo, pane velvyslanče. Zodpověděl jste řadu otázek, ale ne tu, která se týká dohody o nezveřejňování. To podepsala Austrálie, Belgie, Nizozemsko a Austrálie. Stala jsem se, proč eh, Malajzie nebyla zahrnuta do tohoto společného eh, vyšetřovacího týmu a proč nebyla připojena k této dohodě o nezveřejňování. A zda je tam veto, jsem se také ptala. Děkuji. Já vyjadřuji tedy solidaritu, upřímnou soustrast s rodinami obětí letu nehody letu MH17. Jak posuzujete obecnou spolupráci s ukrajinskými orgány vzhledem k tomu, že vrak letadla byl v té části Ukrajiny, která je teď dost těžko dostupná pro ukrajinské úřady. A jak si myslíte, že to bude vypadat s tím konečným hodnocením, kdy ho můžeme očekávat, kdy můžeme očekávat přesnější data ohledně toho, co se vlastně stalo, protože vy jste se spíše vyhýbal nějakým konkrétnějším úvahám o příčinách pádu tohoto letadla. Chair, thank you very much. Um... Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o konspirační teorie a odmítání návrhů, které jsou na něčem založené nebo nepodložené, já bych jen znovu zopakoval, že musíme počkat na konečný výsledek vyšetřování. A to jak vyšetřování Radou bezpečnosti, tak i vyšetřování společným vyšetřovacím týmem, pokud jde o právní odpovědnost. Já i nadále se zdržím toho, že bych zde pronášel nějaké posouzení zodpovědnosti či ne odpovědnosti Vyšetřování musí probíhat nezávisle, bez jakýchkoliv tlaků či překážek. Chci jen poděkovat za ta milá slova k tomu, že jsme se snažili udělat z vyšetřování mezinárodní záležitost, Jak jsem říkal, my plně uznáváme a Šikákská úmluva jasně stanoví, kdo má hlavní zodpovědnost v těchto situacích, ale vzhledem ke složitosti a mezinárodní povaze této konkrétní katastrofy si myslím, že je pro nás, pro všechny dobré to, že jsme byli schopni dospět k dohodě s celou řadou zemí ohledně toho, jak vést vyšetřování. Dovolte, abych tedy vyjádřil, svou vděčnost eh, ukrajinským úřadům za to, jak eh, pracují s námi i s dalšími mezinárodními partnery, kteří se mnou pracují. Omlouvám se paní Žáke za to, že jsem neodpověděl dříve na její otázku. Odpověď je, že zde není žádné veto, ale nemohu vám říci více o této dohodě. Proč Malajsko není tým, členem společného vyšetřovacího týmu. Dovolte jen, abych řekl, že jsme v kontaktu, máme dobré vztahy s Malajzií. Malajzie indikovala, že chce být součástí vyšetřování, plně spolupracujeme a jsme zapojeni do společného vyšetřování, ale Strany sami rozhodují o tom, kdo bude součástí společného vyšetřovacího týmu. Říkali jste, že jsem byl poměrně, že jsem se poměrně vyhýbal příčinám a také tomu harmonogramu, kdy budou zveřejněny eh, výsledky. Ano, to je pravda a já to tak budu dělat i nadále, protože nemohu předvídat, kdy Rada bezpečnosti a společný vyšetřovací tým předloží své závěrečné zprávy. My na ně nevyvíjíme žádný tlak. Myslím si, že tito lidé, profesionálové, jsou si více než vědomi toho, že mezinárodní společenství a rodiny obětí chtějí, aby ty výsledky byly poskytnuty co nejdříve a musí ovšem využít veškerý čas, který potřebují na své vyšetřování, jehož výsledky budou jasné a které potom musí podpořit a podepsat všichni. Děkuji. So, myself would like to thank you, Ambassador. Já bych rád poděkoval, pane velvyslanče, za tuto informaci ohledně vyšetřování. Myslím si, že takovýto incident rozhodně není přijatelný a my vám proto poskytneme veškerou podporu, abyste mohli pokračovat ve svém vyšetřování. I tato platforma Evropského parlamentu bude vám k dispozici, pokud eh, nizozemská vláda uzná, že ta naše pomoc může být užitečná. Tak ještě jednou děkuji. Končím pro dnešek zasedání. Teď máme recepci, myslím. And, uh, A uvidíme se nejpozději tedy zítra ráno. Nine o'clock. Devět hodin. Tak Děkuji. Děkuji.